Right. Um, right. Welcome everybody to this, this afternoon. Chtěla bych vás všechny přivítat na odpolední schůzi. A dovolte, abych vás předem varovala, eh, že se budu vždycky snažit začínat včas a nedávat tu tradiční čtvrthodinku, protože to je potom nefér eh, vůči zpravodajům je třeba, aby eh, měli čas, kterým náleží. Eh, dovolte, abychom začali a přistoupíme k bodu eh, a v červenci bylo rozhodnuto, to říkám panu Martinovi, koordinátoři rozhodli v červenci o tom, Eh, o ohledně eh, nových pravidel parlamentu, která říkají, že vždycky schůze koordinátorů je pro ty jmenované koordinátory. To znamená, pokud nejste uh, ve frakci, tak nemůžete se účastnit. A my jako koordinátoři, my jsme se rozhodli, že budeme aplikovat toto nové pravidlo. A Hans-Peter Martin eh, eh, tehdy hm, požádal, eh, abychom veřejně hm, toto sdělili. Já nevím, zdali se k tomu chcete ještě vyjádřit, ale potom existuje řízení, vy se můžete proti tomuto rozhodnutí odvolat eh, před konferencí předsedů. Eh, je mi velice líto, že vás musím krátce zdržet, ale jde zde o práva jednotlivých eh, poslanců. My jsme všichni zvoleni na stejné bázi, takže já bych chtěl děkovat paní předsedkyně, že to takto udělala, takže já jsem chtěl Eh, varovat naše americké eh, hosty, aby nevznikl zde nějaký špatný dojem. Takže děkuji, že to bylo oficiálně sděleno. Takže my v rámci eh, frakcí jsme si vyžádali radu, takže tady bych krátce pro kolegyně a kolegy se vyjádřil k podstatě věci. Zatím to bylo obvyklé a jako koordinátor sektor nezařazených poslanců. Tady bych chtěl uh, upozornit na to, že i ti nezařazení by měli mít možnost se zúčastnit zasedání koordinátorů, takže to bylo analogicky k té skutečnosti, že máme eh, zástupce na konferenci předsedu, takže eh, Tady máme generálního tajemníka, který eh, změnil nebo byl změněn jednací řád, takže je možné to tak eh, Eh, eh, mm, vysvětlovat, že toto právo by nám bylo upřeno, takže já jsem sám koordinátorem ve vícero výborech a teď mi bylo sděleno oficiálně, že eh, je mi odpíráno pro, po určitou dobu. Já doufám, že to bude nějak vyřešeno, takže mm, by mi bylo zde upíráno být eh, koordinátorem, takže já budu muset protestovat na této úrovni a chtěl bych vám tedy všem sdělit, že podle našeho názoru tím jsou členům parlamentu upírána elementární práva oproti jiným, tedy by zde nebyla možnost eh, se podílet na rozhodujících rozhovorech a eh, rozhodnutích, takže já jsem byl formálně vyzvan k tomu, abych vyzval vás, paní předsedkyně, abyste nám přesně řekla, co tedy na těch eh, setkáních koordinátorů bylo probráno, s jakým odůvodněním, protože přístup nezařazených poslanců tím by tedy nebyl eh, dán. Takže já bych si přála, aby bylo eh, v protokolu to, že dostaneme určité informace, jak předem, tak i poté. Takže bylo řečeno, že již byly, eh, byla učiněna určitá rozhodnutí, takže já bych vám chtěl sdělit, že na základě této právní situace je to tak, že eh, ty zprávy, Eh, tedy neodpovídají zásadám rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 2001, takže eh, všichni by měli mít stejný přístup k tomuto rozhodovacímu procesu. Já osobně tedy doufám, že nedojde k žádným těžkostem. Já osobně doufám, že tedy eh, na konferenci předsedů se najde řešení ve společném zájmu. Takže máme mm, to přání, abychom eh, vybudovali fungující Evropu, takže prosím vás o pochopení, že tedy eh, při takovéto diskriminaci je nutné eh, zavést určité kroky a mm, není možné tedy v demokratickém legitimním parlamentu nerovně zacházet s jeho členy, takže bohužel bychom potom se museli obrátit na Evropský soudní dvůr pokud mm, bude to tedy jeden z precedentních případů. Děkuji za pozornost. Thank you for that. No, děkuji za vyjádření. Pokud já si pamatuji, jak proběhla schůze koordinátorů, je, že v zásadě jsme se dohodli, že budeme aplikovat pravidla. Eh, zápis ještě nebyl rozeslán nikomu. Eh, Právě teď jsem si to skonsultovala se sekretariátem a eh, dohodli jsme se, že eh, co nejdříve rozešleme zápis všem členům a samozřejmě byly prázdniny, ale také se zdá, že asi tady byla chyba, že vy jste měl dostat předem informace týkající se nominací, tak abyste mohl vznést poté eh, požadavky nyní je rozhodnutí, které bylo přijato a v mezidobí ještě e, zajistíme, abyste e, e, byl ovšem uvědoměn dokumentaci a myslíme si, že výklad pravidel je takový, že koordinátoři se vždycky snaží o dohodu a o společnou pozici a a pokud je o nezařazené, no tak e, e, z definice věci ti nejsou součástí té společné e, platformy a vaše poznámky jsou vzaty na vědomí a nevím, zda některý z koordinátorů by se k tomu chtěl ještě vyjadřovat. Eh, určitě zajistím, abyste obdržel všechny informace a aby eh, a eh, případně zvážíme ta možná řízení. Ještě chcete se vyjádřit? Prosím o propenutí, že vás ještě zdržuji. Eh, zdá se mi to velice konstruktivní. Já vám děkuji. Pochopil jsem to tedy správně, že tedy někomu z nás, zřejmě mě, eh, poskytnete pozici eh, pozorovatele. Takže je mm, to třeba chápat tak, že se mohou zúčastnit zasedání koordinátorů, aniž bych se hlásil o slovo. Já myslím, my jsme tím mínili, že můžete eh, poslat eh, člena vašeho sekretariátu. Já neříkám, že byste vy sám tam měl být jako eh, tedy tichý člen, mm-hmm, a, protože koordinátoři přijali rozhodnutí a možná, že třeba někdy to koordinátoři přehodnotí, ale Možná, že někdy se objeví i jiný výklad tohoto. A já se budu snažit pokračovat způsobem, který bude co nejvíce inkluzivní, participativní a Určitě je to záležitost, která se bude muset vyřešit pro celý parlament a nejenom pro náš výbor. A já myslím, že asi eh, sám pochopíte, že je třeba, abychom postupovali zde eh, jednotně a ne výbor po výboru. Eh, to je hm, rozhodnutí koordinátorů, které vychází z pravidel a pravidlo je pravidlo. To není nějaké jejich politické rozhodnutí. A pokud souhlasíte, já bych přešla k bodu 8 programu, což je výměna názoru o politických prioritách sedmého volebního období. Eh, I mm, tedy mm, členové výboru dostali dokumentaci, dokument připravený sekretariátem, kde mm, eh, je napsáno vše, o čem jsme informováni, co asi se objeví tedy v tomto funkčním období a účelem této výměny názorů je abychom vyhodnotili eh, tyto priority nebo tento program a řekli si, co z toho je prioritní, čemu dáme přednost, nebo případně jaké máme náměty na zprávy z vlastního podnětu. A pokud tedy máte nějaké náměty, tak je můžete navrhnout. A po této diskuzi já napíšu dopis konferenci předsedu výboru kde eh, sdělím, jaké jsou priority našeho výboru. V tom dopise schrnu průběh diskuze, ale samozřejmě předtím ten dopis rozešlu koordinátorům, aby se k němu vyjádřili a abychom eh, eh, zajistili, že to je správné. A mm, poté, po té konferenci předsedu asi dojde k určité prezentaci priorit parlamentu. Aspoň to je účel. Víme, že e, třeba finanční nařízení, to je priorita. A regulace, to je priorita. A možná, že něk- které ty body, které zde jsou popsány, třeba eh, bychom chtěli prodiskutovat, abychom se připravili eh, na eh, jednání s ministry švédského předsednictví. Možná, že zde některé ty body jsou více než naléhavé. A teď se dívám na koordinátory, zdali chtějí se vyjádřit. Máte k tomu nějaká Eh, vyjádření ne připomínky, nebo kdo chce si vzít slovo jako první pan. Děkuji, paní předsedkyně, velice stručně bych chtěl říci, že stejně jako vy, i my si myslíme, že otázky, které se dotýkají regulace, eh, jsou důležité. Mm, a stejně tak je třeba potom i monitorovat eh, aplikaci eh, těch již přijatých eh, norem jako Bazily 2 nebo ty ratingové agentury, já to vidím zde v programu, je důležité, aby naši spolu občané měli jasno, jak to je s krizí. Dnes dopoledne jsme slyšeli americké přátelé, kteří říkají, že ta analýza si vyžádá spoustu času, ale naši spoluobčané jsou dost netrpěliví a čekají na odpovědi. To je, co jsem k tomu chtěl teď říci. Pokud jde o zbytek, tak a já myslím, že všichni souhlasíme s prioritami, které se týkají regulace, krize, a e, monitoringu opatření, která byla přijata, tak aby ta opatření se aplikovala na úrovni 2 a aby ty předpisy, které přijímáme, aby byly efektivní a pragmatické. O to tady dnes jde. Jde nám o efektivitu našich předpisů a nejde o to přijímat předpisy jen tak pro e, z nějakého plezíru, jen tak předpisy pro předpisy. Děkuji, děkuji, pan Pulman. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím eh, se svým kolegou, když se eh, podívám na to, co eh, jste předložila, eh, co tedy eh, zde máme jako zákonodárné aktivity, které eh, jsou před námi, tak zcela jistě nejsme v té situaci, že bychom museli hledat nová těžiště činnosti. Budeme mít plné ruce práce, abychom řádně vykonali práci, která je před námi, ale já bych chtěl využít příležitost, abych se zmínil o dvou bodech. První bod, ten se týká legislativní práce, protože právě začíná funkční období, protože eh, právě jsme zde měli dnes dopoledne eh, naše americké přátele, takže já bych chtěl říci, eh, že bych rád potrhnul to, že to, jaké máme vybavení, to znamená finanční, materiální, personální vybavení, s kterým pracujeme jako poslanci a jako výbor, takže to neodpovídá v žádném případě tomu, jakou zodpovědnost máme. A když tedy zde to máme srovnat eh, s našimi kolegy ve Spojených státech, tak vidíme, jaké rozdíly zde jsou ve vybavení zdroji na to, abychom mohli tuto činnost zodpovědně provádět. A kdykoliv tedy budete mít, paní předsedkyně, příležitost eh, se tímto zabývat, tak tak vás v tom rádi podpoříme. Takže toto je první bod, protože já si tedy myslím, že potřebujeme dobrou expertízu, která nesmí být jenom expertízou lobbystů, nesmí to být expertíza těch, kdo jsou, eh, který se týká naše zákonodárství, abychom tedy našli dobré řešení. A další bod, na který bych chtěl upozornit, chtěl bych také, abyste se tím eh, zabývali. Takže eh, je nutné mít eh, zákonodárství, které by se týkalo finančních trhů a je ale důležité také zabývat se makroekonomickou stránku eh, naší činnosti, dále se jí zabývat a neměli bychom na ně zapomínat. A k tomu také patří plán obnovy, abychom i nadále se tím zabývali, abychom se podívali na to, jak působí impuls impulzy, které zavedly členské státy v hospodářství, abychom tedy dále diskutovali o tom, v jakém poměru jsou evropské iniciativy k iniciativám jednotlivých členských států, abychom se tedy eh, zabývali tím, aby Lisabon 2 působil eh, v tom směru, abychom měli novou ekonomickou strategii v tomto novém funkčním období. Vy eh, zde hovoříte o možné zprávě z vlastního podnětu, eh, který, která by se týkala makroekonomických témat. Lisabonská strategie 2010 Ehm, tady eh, není pochyb o tom, že ty Broad Economic Policy Guidelines eh, patří k jádru činnosti tohoto výboru, kdo jiný by tu práci měl dělat a k tomu tedy budeme muset mít eh, příslušnou zprávu. V současné době se to zpráva zpracovává v rámci Guidelines Package, ale samozřejmě nesmíme zapomínat na to, jak bude dále nový parlament zacházet s Lisabonem 2 jestli tady má být nová pracovní skupina, která se bude zabývat eh, touto strategií. Eh, já bych vás rád požádal, abyste tam v tom dopise také probrala tuto diferenciaci, abychom tedy eh, se seznámili s tím, jaká jsou rozhodnutí konference předsedů. Děkuji. Um, thank you very much. Děkuji. Dovolte, abych vás informovala, že včera jsem se sešla s panem komisařem Almoniou a e, chystá se zpráva, kterou on e, představí otevřené schůzi koordinátorů asi 15. října, e, tak abychom získali od nich určité aktuální informace a to, co nejdříve. Jinak beru na vědomí to, co jste řekl. Alde? Ano, děkuji paní předsedkyně. Já nemám moc co dodat k tomu, co bylo řečeno. Jenom, kromě e, tohoto velice nabitého programu, tak samozřejmě také i v příštích měsících či týdnech bychom rádi položili otázku, kandidátům na post komisaře, eh, protože zde musíme vykonat naší eh, demokratickou kontrolu a to a priori, ať je to eh, vůči předsedovi či různým komisařům, kteří se sem přijdou představit. Děkuji. That's noted. Um... Ano, zaznamenávám si. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že kromě toho seznamu návrhů, které jsou eh, většinou normativního charakteru, jsou určitá témata, kterými by se měl náš výbor prioritně zabývat, a to eh, především jaká je efektivita eh, těch plánů finanční pomoci a záchrany reálné ekonomiky. Monetární politika. Já si myslím, že co nejdříve a možná asi v rámci monetárního dialogu bychom měli se zabývat tím, jaká opatření z veřejných prostředků byla eh, eh, poskytnuta a jaký eh, to mělo dopad na spotřebitele a na podniky. A za druhé, jaký je eh, plán, ten eh, řešení, plán řešení krize, eh, který má centrální banka, aby bylo možné co nejdříve, co nejdříve a získat maximum těch finančních prostředků zpátky, aby zde nedošlo k nějaké finanční díře v prostředcích. A potom, pokud jde o rozpočtovou politiku, jak vědí kolegové, v roce 2005 jsme zrevidovali pakt stability a růstu, když Německo a Francie měli problém splnit normy paktu stability a růstu. To byla i příležitost, kdy ten revidovaný pakt by měl být analyzován, tak abychom zjistili, až do jaké míry ty plány, které přijala komise a především ty výdaje, které to stálo, členské státy, které se snažily oživit vnitřní eh, poptávku, tak je třeba je zanalizovat, abychom zjistili, které plány byly efektivní a které ne, které pomohly řešit krizi a které ne, protože nelze vydávat peníze, aniž bychom věděli, k čemu to bylo. A druhá, ještě možná důležitější otázka, která se také týká toho, co, o čem jsme hovořili dopoledne, kdy jeden senátor řekl, že mm, asi Eh, eh, není možné pokračovat eh, v té tradiční rozpočtové politice v Americe, to znamená pořád, aby rostly jenom výdaje. A teď my, jako komise a my, jak my tedy opět nastalíme, nastolíme tu, rozpočtovou stabilitu, protože to je druhý pilíř naší měnové politiky, měnové a ekonomické unie. A samozřejmě náš výbor nemůže být také lhostejný vůči plánům, které nyní se již rozvíjí a které Eh, eh, na, na, vstoupí v účinnost eh, Eh, eh, v roce 2011, protože my máme určitou strategii do roku 2011 eh, a je třeba, aby ty plány také měly možnost odsouhlasit národní plány. Takže já se ptám, zdali, ta, protože naše strategie musí být oživení konkurenceschopnosti a produktivity evropské ekonomiky, protože to, a to po krizi, aby naše subjekty byly konkurenceschopné, protože víme, že Spojené státy výjdou z krize dříve než my. A dále, pokud je o mezinárodní ekonomiku, dnes dopoledne se hovořilo o tomto tématu také. Já jsem to zmínil a všichni souhlasí s tím, že makroekonomická světová nerovnováha a ty, to znamená ta nerovnováha mezi velkými ekonomikami a devizami, to všechno přispělo k krizi a buď to byla příčina, nebo to urychlilo krizi, takže my bychom měli teď Eh, hovořit o tom, jak se má revidovat ten systém finančních institucí z Bretton Woods a eh, o tom bychom měli také jednat, jak to bude s těmi mezinárodními finančními fóry. Já si myslím, že ti bychom se také měli eh, zabývat ve našem výboru a takže to si myslím, že pokud bychom měli něco učinit z vlastního podmětu, tak v tomto smyslu. Sven Giegold. Děkuji. Sven Giegold, prosím. Uh, first of all... Nejdříve bych chtěla říci, že sdílíme to stanovisko, že tady je skutečně dlouhý seznam úkolů, které před námi eh, leží a děkuji, děkuji sekretariátu za přípravu tohoto seznamu. A většina těchto věcí je taková, že k ním, že skutečně s nimi souvisí relevantní debata a můžeme je dobře navázat na eh, jak zprávy, tak na směrnice, o kterých budeme eh, které budeme projednávat. Dvě věci, které bychom chtěli na tom seznamu vidět. Pokud nevzejde z komise žádný návrh o společném eh, konsolidovaném daňovém základě, nevím, jestli něco takového bude, pak bychom chtěli vidět nějakou zprávu z vlastní iniciativy, co se týče stavu eh, danění podniků. Eh, my jsme došli do určité slepé uličky, co se týkalo etického kodexu v oblasti danění korporací a pokud tedy žádný návrh nevzejde z komise, komise, tak si myslím, že bychom měli udělat vlastní zprávu. Zajímá nás také státní pomoc a podpora zemím, zároveň spolu s podporou ze strukturálních fondů či podporou v rámci protikrizových opatření. Jak tyto dvě věci se doplňují či na sebe navazují. Za druhé si myslím, že by bylo dobré, aby výbor buď vlastní zprávou anebo studií vyhodnotil dopad veřejných peněz na banky a na další aktéry ve finanční sféry. Měli bychom zjistit, jaká podpora šla kam a jaký dopad, jaký účinek to mělo e, protože víme, že tady je celá řada nepřesných údajů, nepřesných čísel a zatím nemáme žádné důkladné vyhodnocení té pomoci a to by jistě veřejnost velmi zajímalo. A nakonec to se navazuje na tu diskusi, kterou budeme mít eh, ke směrnici o kapitálových požadavcích a ta diskuse, kterou jsme k této otázce měli s, Kame, Eh, s americkými kolegy, že jsou korporace příliš velké na to, aby šly do bankrotu, či příliš velké na to, aby byly zachráněny, tedy ta velikost, jaké politické mechanismy mohou zajistit, aby znovu k tomu nedošlo, abychom eh, eh, nemuseli podporovat znovu banky z toho důvodu, že jsou příliš velké na to, abychom si mohli dovolit jejich bankrot. Není to nějaký symbolický, symbolický problém, je to skutečná otázka správné ale alokace zdrojů a měli bychom se nad tím velmi vážně zamýšlet v souvislosti s, těmi, s tou směrnicí o kapitálových požadavcích. Sorry. Ne, ne. Omlouvám se. Já tady nemohu přečíst, co mi je tu rukou přepsáno předkládáno, napsáno rukou, takže jsem obtížně vyslovovala vaše jméno. Děkuji za slovo. Mně jde spíš o to, o ty věci, které nejsou v předkládaném dokumentu z minulých eh, let, je ta zkušenost taková, že ten seznam byl tak plný, že jsme nevěděli, kam dřív, měli jsme jednání navíc a, a eh, nevíme vlastně v současné eh, chvíli, jakou iniciativu bychom měli přijímat ani ve Spojených státech, ani zde v Evropské unii. To bylo jasné. Měli bychom být připraveni na to, že budou nové iniciativy, a neměli bychom si vyblokovat všechna, veškerou náplň práce na základě tohoto seznamu. To by nebylo moudré, podle mého názoru. Eh, já si myslím, že bychom měli jednat vhodně a jednat rychle, e, tak jak se problémy objevují a jak se budou objevovat nové informace či zprávy. Tady, jak vidíte, máme tady 20 spolu rozhodovacích iniciativ a je 20 spolu rozhodovacích a 11 dalších a to už samo o sobě je hodně. To je pravda. Dále Case Limben. Děkuji. Já musím s tím souhlasit. Je to skutečně již velmi nabitý seznam úkolů. Já jsem zde nová a těším se na tu práci. Mám obavy, že to je větší než, to, než můžeme ukousnout. A co tady není, jsou věci, o kterých jsme zde hovořili dnes ráno, například legislativa v oblasti bonusu, eh, jakým způsobem trošku skrotit ty velké bonusy v oblasti investičního bankovnictví a myslím si, že pak právě bude eh, obtížné tam dá přidat něco nového nového. A myslím si, že nyní máme dostatek času, abychom mohli eh, projednat eh, důležitost těchto směr, eh, směrnic, které jsou klíčové, které by mohly mít velmi negativní dopady, pokud to neuděláme správně. Ti z vás, kteří již zde působíte déle, jak ta slova, která zde dnes ráno zazněla, se se stanou skutečnými kroky, jak, jak zajistíme, že skutečně eh, nebudeme vytvářet eh, něco nežádoucího tím, že budeme něco chtít rychle, rychle vyřešit či naplnit v tom, v tom eh, naší náplni práce. Jak tedy na to další Peter Finch. Děkuji, paní předsedkyně. Já mohu jenom podtrhnout to, co řekli moji předřečníci, takže Tady máme zdroje, které jsou poměrně velice přehledné, takže je důležité, abychom je využili tam, kde můžeme docílit největšího úspěchu. Takže z tohoto důvodu si myslím, že bychom se měli obrátit na sekretariát, aby se eh, proskoumalo to, jakými zprávami a opatřeními a legislativními návrhy eh, jsme eh, skutečně dosáhli v minulých letech rozhodujícího úspěchu, tak protože nejde o to, abychom měli velký počet projektů, ale abychom se soustředili na tématy, které eh, skutečně musí představovat prioritu a kde budeme vědět, že potom následně budeme moci mít na to eh, politický vliv. Ať už to tedy bude 20 spolurozhodovacích iniciativ nebo 18, to je celkem jedno, ale důležité je, abychom udělali to, co je správné. Co se týče té zprávy z vlastního podnětu, jak, eh, ať už je to tady jakkoliv zajímavé, tak můj dojem z posledních pěti let je, že jsme měli velice mnoho takovýchto iniciativ, které byly velice zajímavé, ale ale zůstaly vlastně eh, v šuplíku nebo ve skříni. Takže při tom množství zdrojů, které máme, bychom měli se vyhnout těmto chybám. Neměli bychom používat ty zdroje tam, kde budeme mít nějakou pěknou zprávu, která k ničemu nepovede. Měli bychom se soustředit na to, co skutečně bude mít eh, politický účinek. To je bod jedna. Potom bod dvě. Kolega Garcia Magajo už eh, se o tom zmínil. Eh, dnes tedy víme, že velká část našich členských států eh, má ehm, postup kvůli nadměrnému schodku, protože jejich rozpočet není v rámci maastrichtských kritérií, takže víme, že to nebude ukončeno koncem tohoto roku, že to příští rok teprve pořádně začne, že to v příštích letech bude ještě horší. A z tohoto důvodu si myslím, že otázka maastrichtských kritérií a paktu pro růst a stabilitu, ať už se nám to líbí nebo ne, tak to bude zase tématem. A to mi tady chybí. Takže já si myslím, že musíme předem mít zcela jasnou pozici, jak s tím budeme zacházet, protože to bude velice rozhodující otázka. A když zatím budeme pokulhávat a eh, různí členové rady ministrů Eh, budou mít nějaká rozhodnutí nebo konkrétní návrhy, tak potom naše možnost na to mít nějaký vliv bude omezená. Takže já bych chtěl požádat o to, abychom toto téma tam zařadili. Děkuji. Ještě někdo by rád pohovořil k tomuto tématu. Já zatím již nikoho dalšího přihlášeného nemám. Pokud tomu tak není, tak eh, uzavřu ano, ještě, ještě zde máme jednu zájemkyni. Děkuji. Említený, látve z toho sulištát... Eh, eh, já jsem se podívala na ten dlouhý seznam a je to skutečně obrovské množství práce pro nás, pro všechny a Neměli bychom k tomu již dále nic přidávat, ale je tu několik věcí, které považuji za důležité. Závěry, které učiníme z krize. Zatím jsme hovořili velmi málo o tom, že mnoho členských států potřebuje evropskou pomoc, aby vůbec, tedy pomoc k záchraně těchto států. Bylo to Maďarsko, potom Estonsko a Rumunsko, které potřebovali takovou eh, pomoc. A bylo by důležité eh, najít příčiny těchto velmi nešťastných situací, příčiny, které jsou interní v těchto zemích a bylo by zajímavé se zamyslet nad tím, jak EU řešila krize v těchto zemích a zda ty metody, které byly použity, byly konzistentní a zda byly také uplatněny přiměřeně či spravedlivě. A já chci toto zmínit i e, panu Trišetovi příští týden členské státy, které jsou mimo eurozónu, vydali státní obligace, které nebyly pro refinancování eh, centrální bankou přijaty. Zatímco v případě Švédska a Dánska tady ty státní obligace byly centrální bankou přijaty. To znamená, že to byla určitá určité nerovné nakládání, určitá diskriminace eh, těch jednotlivých v té skupině zemí, které nejsou členy eurozóny. V v rámci, tedy v souvislosti s ekonomickou krizí, spatřujeme stejné nesrovnalosti či nerovnosti v tom, jak je nakládáno s jednotlivými členskými státy. A to je potřeba se nad tím zamyslet. Pak jsou tady témata, která se týkají daňových úniků a daňových podvodů a víme z materiálu komise, že 39 daňových výnosů eh, eh, někde zmizí, zmizí, není vybráno a těchto 39 dává vzniknout podezření, že se jedná o nějaké daňové podvody či daňové úniky a zajímala by mne zpráva v této oblasti, tak abychom mohli říci občanům, co jsme v této věci učinili během našeho mandátu. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo? by se pan Klinte je zde. Pan Klinte tady? Ano, děkuji za slovo. Já bych se rád ještě věnoval tomu, co řekla moje předřečnice. Eh, my eh, na to také eh, hledíme Lotyšsko. Máme tady článek 19 smlouvy OES a nás tady zajímají sociální důsledky, které to sebou přineslo a i když eh, ten návrh před námi je velice plný, tak tady bychom se rádi zasadili o to, aby to tam bylo začleněno, abychom tady měli buď zprávu z vlastního podnětu nebo zprávu komise a jinak tedy ta těžiště, která se týkají krize a původu krize a zvládání krize, to bychom tedy chtěli také podpořit, ať už jsou tady určité diference, které se týkají těch, toho obsahu, tak alespoň na formální úrovni bychom tady chtěli mít to těžiště. Děkuji. Okay, I, I have now... Děkuji. Pan Misluna? Jenom jedno jedna věc k vyjasnění. Já vidím v makroekonomických záležitostech, je zde jedna zpráva, ale není zde zmiňována zpráva za stejný rok, která by se týkala centrální banky. Je zde jenom jedna, eh, jedna zpráva chybí tu ECB, podle mne. Ano, eh, je to tak, říká paní předsedkyně, eh, je, vždy to tam je, je to děláno každoročně a vrátíme se k tomu. Ale my zde máme určitý, určitý té omezení, co se týče zpráv z vlastní iniciativy, takže je někdy spojujeme. Já mám otázku, co znamená že ta zpráva ECB je součástí navrhované in, zprávy z vlastní iniciativy. Tak to, mys, tak to myslíte? Ano, normálně máme výroční zprávu o eurozóně a ta, do toho spadá také zpráva, je to tak, spadá do toho i zpráva o centrální bance. E, čili ano, je to tak, že to tady není, ale je to automaticky vypracovaná zpráva, ale problém je v tom, že máme jenom pět zpráv, které můžeme vypracovávat paralelně. Takže předpokládá se ta zpráva, ty, některé ty rutinní zprávy, které se dělají každé, jako je ta zpráva ECB, ty se objevují opakovaně. Mohu se tedy zeptat jenom pro vyjasnění, protože kolega zde má pravdu, zpráva o Výroční zpráva o eurozóně, to je zpráva o ekonomickém ke situaci v eurozóně, zatímco zpráva o ECB to je zpráva o politice této instituce a to nemůže být přece spojeno do jedné zprávy. Takže by mělo být vyjasněno, zda ta zpráva o ECB je stále na seznamu našich zpráv z vlastní iniciativy. Ano, myslím, že to můžeme vyjasnit v tom smyslu, že tomu tak je že tu zprávu máme, že to tady prostě jenom chybí, protože všichni víme, že to tam být má. Omlouvám se za to. Uh, mohu? Já bych se chtěl eh, vrátit ještě k otázce pana Bolmana. To znamená, v případě, když máme sdělení komise, jako například sdělení o e, situaci v e, eurozóně a stra- Lisabonské strategii, takže e, je možné vyhnout se tomu, abychom toto nepovažovali za zprávu z vlastního podnětu, protože stačí možná, když existuje sdělení e, komise, aby proto, abychom my se mohli vyjadřovat bez e, dalšího. Já jsem to pochopila. Eh, ano, my jsme se o to pokoušeli v minulosti, nepodařilo se to, takže se pokusíme opět. Uvidíme. Je to problém. Například eh, my již jsme se eh, dohodli, například pokud o zprávu o mm, hospodářské soutěži a tam také bylo sdělení, ale asi těžké by bylo skombinovat centrální banku s něčím jiným. A nyní ještě mm, se podívám na seznam řečníků. Rozdáme eh, eh, aktualizovaný, rozešleme aktualizovaný seznam. Pan Peta. et korrektsuse huvides, et eh, siin kõlas kui oleks já jsem slyšel, eh, že snad Estonsko požádalo o pomoc z Evropské unie, pomoc eh, kvůli finančním problémům. To ale není pravda. Já jako bývalý ministr financí Estonska vím, že to není pravda. V žádném případě. Hm, v dobrých dobách my jsme si vytvořili polštář rezervy, které teď využíváme pro zmírnění ekonomických problémů v dobách krize. Děkuji. Děkuji za tu opravu, bereme na vědomí. Pan Kigol, chcete ještě něco říci, protože pan, pan Kigold. Jenom mm, mm, rychle dvě věci. Za prvé, zprávy z vlastního podnětu. Historie našeho výboru ukazuje, že tyto zprávy mohou být efektivní, pokud mají Eh, jaksi eh, jasný cíl, eh, mohou apelovat na iniciativu komise, potom mohou být efektivní. Takže já myslím, že to závisí na nás, o jakou iniciativu půjde. A za druhé, stav veřejných financí. Zde zcela souhlasíme s těmito obavami a tak, jak jsme rozhodli na schůzi koordinátorů, Toto bude zahrnuto také do zprávy o stavu eurozóny a já myslím, že to by měla být jedna z klíčových otázek, kterou tam musíme řešit. O tom se již diskutovalo mezi koordinátory. Děkuji. Pan Stolean, další na seznamu. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o makroekonomické aspekty, a zpráva o eurozóně. Zde chci zdůraznit, že všechny země, které eh, vstoupily do EU v roce 2004 a 2007, tak přijali závazek, že přijmou veškerá opatření k tomu, aby přijali euro. A tato zpráva o eurozóně by měla se také i zaměřit na eh, to, v jaké fázi se nachází tyto země, respektive eh, jaká je míra jejich připravenosti na přijetí eura. A poslední řečník, protože pak musím uzavřít seznam, je pan Juan Gok. Ano, Moji kolegové, kteří zdůrazňovali to, že je nutné řešit makroekonomické aspekty, to je pravda. Finanční regulace eh, nebude stačit. Je třeba i v rámci definice eh, Lisabonské strategie 2 i eh, definovat, jaká je role makroekonomiky, protože v Lisabonu 1 to tam nebylo vůbec, anebo to tam je nevhodně pojednáno, především z pohledu růstu. Dnes máme problém s našimi rozpočtovými a měnovými politikami. E, celá řada členských států bude potřebovat e, mít určitý manevrovací prostor ve svých rozpočtech, aby mohli přijmout ambiciozní plány oživení ekonomiky, tedy plány obnovy a určitě v souladu i s cíly, které stanoví G20 někteří kolegové správně apelují na to, že je třeba diskutovat o paktu stability. Romano Prodi eh, nedávno řekl, že eh, to je vlastně hloupé a dnes to již nikdo ani neaplikuje. A navíc teď v dobách recese eh, tyto normy se jeví jako příliš restriktivní. A tyto restriktivní politiky mohou vést k tomu, že budou překážkou pro růst a dokonce i to bude znamenat třeba nedostatek fiskálních příjmů a může to znamenat um, prohloubení uh, deficitu ještě více. A takže pokud um, si ponecháme tyto normy, tak to bude znamenat pro členské státy, že budou muset ještě prohlubovat své deficity, protože neměli dostatečné nástroje na podporu růstu. A dále k měnovým politikám. Jedna kolega, kolegyně zdůraznila, že centrální banka E, vlastně pomohla zemi jako Maďarsku, e, což teoreticky je zakázáno ve stanovách této centrální banky, a je třeba tedy, abychom zahájili diskuzi o poslání Evropské centrální banky, neboť skutečně dnes, pokud chceme přijmout ambiciozní plány obnovy, tak financování veřejných dluhů právě asi nebude stačit eh, eh, kvůli tedy úrokovým sazbám. Eh, a například ve Spojených státech tam eh, díky měrové politice podpořili plán obnovy a možná bychom měli zahájit diskuzi o tom poslání centrální banky, mm, která by mohla financovat eh, veřejné deficity, tak jak to vlastně udělala stejně, když zachraňovala soukromé banky. Děkuji. Um, Děkuji. Já myslím, že tím jsme uzavřeli. Dovolte ještě pár poznámek. Já zcela souhlasím s tím, že musíme se zabývat tím, eh, jak mm, budeme řešit scénář nebo situaci, kdy velké organizace, eh, které mají systémový význam, když se dostanou do problémů, eh, a mm, například u banky Lehmanns, tak tam Eh, nebyly dostatečné indicie, kdo ma, kde co má, takže ono eh, nebylo tak snadné tedy se dostat do jejich evidence a podobně. Takže tady asi by to měly být orgány dohledu, které by měly plnit svoji funkci a mm, provádět takovéto kontroly v těchto institucích. A asi bychom měli možná se e, vyjadřovat i k takovémuto tématu, které je i součástí politiky stability. Krize nám ukázala totiž, e, že ty naše politiky hospodářské soutěže nestačí. Tyto e, my potřebujeme mít i politiky stability, tak abychom Eh, neprohlubovali krizi. A asi by bylo dobré dále zanalizovat, co by mělo figurovat v naší politice stability. Například, zdali bychom mm, třeba neměli zakazovat některé fúze, především tedy ty nepřátelské akty ve finančním sektoru, kdy dochází k převzetí jiných, některých subjektů jinými subjekty, mm, podívat se na to i z pohledu hospodářské soutěže. Já neříkám, že to je nutné, ale e, možná to by mohly být zajímavé náměty. A teď ještě k tomu, co řekli někteří další. E, samozřejmě mm, očekáváme, že E, výbor Wolfa Klinta se bude zabývat e, závěry z krize a e, příčinami, jak k tomu došlo. A my, jako náš výbor, my máme velké legislativní břemeno, takže je velice užitečné vytvořit takový specializovaný výbor, který se tím bude zabývat a který předloží návrhy. Stále ještě pracujeme na tom, jaký by byl mandát takovéhoto výboru a hm, až se tím budeme zabývat v budoucnu, tak eh, vás požádám, abyste hm, hm, eh, abyste eh, ne, nevyuží, neduplikovali tu diskuzi zde v tomto výboru, protože na to bude ten specializovaný. A dále, jak se prosadit? Samozřejmě jedna cesta jsou právě ty zprávy z vlastního podnětu, i když to má své limitace a já mož, myslím, že více bychom měli využívat interpelace, usnesení a e, rozpravu na plénu, protože mm, mm, rozprava na plénu, tam e, to je velice dobré fórum, jak e, se prosadit, jak přednést názory. Samozřejmě. Mm, e, Mm, pokud jde o centrální banku, my eh, eh, mm, konáme pravidelný dialog s Žánem Klodem Trišetem. 28. září se bude konat další setkání, to bude příležitost, jak si vyměnit názory a jak eh, se ho zeptat na aktuální otázky. Um, a, um, um, takže my vytvoříme závěry z této diskuse, rozdáme. Děkuji všem za příspěvek do diskuze a vlastně téměř teď jsme přesně na čas a můžeme přejít k další výměně názoru o alternativních investičních fondech, respektive o této směrnici. Máme zde zpravodaje Jean-Claude Gauzès. a e, my víme, o co jde v této tematice, takže já proto hned dám slovo panu Gozesovi, aby nám téma uvedl. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já včera večer jsem byl jmenován zpravodajem, tak já dnes asi e, nebudu moci vyjadřovat nějaký definitivní názor. Navíc v naší Eh, frakci. My jsme se rozhodli, že na tom budeme pracovat kolektivně a eh, kolem zpravodaje vytvoříme takovou pracovní skupinu eh, poslanců z EPP, kteří mají o téma zájem a mm, přijmeme mm, společný postoj k tomuto tématu, které je velice obtížné. Obtížné proto, protože někteří, i tak jak říkali dnes američtí přátelé, že mm, tyto eh, hedžové fondy eh, nejsou příčinou krize a proto je těžko pochopitelné, proč se snažíme teď nějak regulovat, alespoň to jsem vyrozuměl dnes dopoledne z diskuze. A na druhé straně jsou zde jiní, kteří říkají naopak, eh, tyto hedžové fondy jsou velice škodlivé, protože eh, investují do podniků a s cílem je okamžitý zisk pouze bez toho, aniž by Eh, se zajímali o udržitelnost těch podniků a tisk a televize nám ukazuje pravidelně výsledky a důsledky těchto jejich intervencí, bez toho ale aniž by nám vždycky dali všechny informace, tak abychom si mohli udělat dobrý úsudek. Zde je několik eh, bodů, o kterých se diskutuje. Za prvé, zdali se omezíme na to, co navrhuje komise, eh, to znamená možnost Eh, vydávání takových licencí těmto správcům, anebo zdali půjdeme dále eh, a mm, mm, zdali nevytvoříme takový evropský pas, takovou pasportaci, která umožní, tak jak navrhuje komise, po třech letech umožní eh, tedy i uvádět na trh neevropské produkty. Otázka je, jak zavést větší transparentnost do těchto fondů to jsou některé otázky, o kterých budeme muset hovořit a já samozřejmě velice rád budu naslouchat těm, kteří budou vyjadřovat své názory. A eh, aby to nebyla pozice nějakých lobbystů, kterou budeme vyjadřovat, aby to skutečně bylo stanovisko parlamentu, které eh, bude výsledkem parlamentní práce. Eh, takový příklad. Eh, já eh, v poledne jsem přijal starostu z Londýna, který přijel s delegací ze City a hovořili jsme právě o hedžových fondech. Já jsem byl překvapen, já jsem nevěděl, jak je účel jeho návštěvy. Samozřejmě já jsem starosta, ale já mám pouze pod sebou 309 občanů. A já asi jsem si řekl to, pan primátor z Londýna asi sem nejede, že bych chtěl navázat vztah s mojí obcí z Normandie. A on je velice sympatický a mluví eh, uspokojivě francouzsky. A on hm, chtěl se mnou hovořit právě o významu finančního průmyslu v Londýně a v City. A právě v tomto duchu otevřenosti a dialogu eh, zahájíme naši činnost a moji kolegové, kteří zde byli v minulém funkčním období, tak vědí, jak to chodí. Eh, já hm, jsem měl příležitost obhajovat dvě e, směrnice o ratingových agenturách, o platebních službách a ty byly většinově nebo téměř jednomyslně přijaty a e, my spolu s předsednictvím a s, komise, s komisí jsme je přijali v prvním čtení, což e, je dobrá reakce na nalehavé otázky, protože my přijímáme Eh, předpisy, eh, které potom se stejně vyvíjí, všechno se vyvíjí, proto je třeba co nejrychleji hledat konkrétní řešení vždycky. A eh, já jsem vstřícný, otevřený vašim námětům a budu pracovat v úzké součinnosti s stínovými zpravodaji z dalších frakcí a samozřejmě v kontaktu s komisí a s předsednictvím, protože toto téma je velice technické, tak je třeba ho dobře připravit. Děkuji. Thank you. Děkuji, pan Polman. A, mm, mm, mm vás požádám, protože zatím nemáme eh, za vás pravodaje. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji panu kolegovi pravodaji za eh, humorný vstup do velice vážného tématu. Je to tak, že nejsem naivní, Vím, že e, svět e, je plný různých zájmů v rámci hospodářství a to určitě nebude možné tak rychle změnit. Já jsem tedy chtěl jenom říci, že naše vědomosti, naše kapacita, e, naše znalost věci a naše chytrost, která nám pomáhá navrhovat dobrá pravidla, že to bude držet krok s těmi kapacitami, které mají zájem na určitých úpravách. Takže já bych chtěl poděkovat poděkovat všem těm ve starém parlamentu. Dovolte mi, paní předsedkyně, abych to řekl. Chtěl bych jim tady poděkovat za to, že eh, se snažili eh, v tomto výboru Eh, o to, abychom vůbec jako zákonodárci byli na pořadu dne, abychom byli schopni k tomuto tématu vydávat určité zákony. To je tedy smysluplné eh, podložení toho, co tady právě pan kolega řekl, že ty iniciat, zprávy z vlastního podnětu budou eh, úspěšné, jestliže instituce donutíme k tomu, aby byly skutečně činné. Je to tedy dobrý příklad toho, že tento výbor měl úspěch a tak to bychom to tedy také měli chápat a tak to bychom k tomu měli přistupovat. Takže když tento návrh krátce, přišel krátce před volebním bojem, tak bylo kritizováno to, že ne ty fondy samotné, ale ti manažeři těch fondů jsou tedy předmětem eh, té eh, úpravy. Eh, my máme zájem na dvou věcech. Na jedné straně bychom chtěli eh, zabránit škodám na hospodářském systému Evropy, chtěli bychom vyjasnit roli hedžových fondů a soukromých kapitálových fondů a chtěli bychom jim dát určitá pravidla a to by tedy mělo být eh, moderním hospodářským eh, nástrojem regulace a potom máme samozřejmě zájem na tom, abychom upravili to, že ty nástroje, které se nabízejí v Evropě a že to jsou kvalitní nástroje a že mají mají vysoký standard a podle toho se budou moci tedy orientovat i další hospodářské oblasti, takže to je určitá laťka, se kterou přistupujeme k těm návrhům a máme tady potom tady určité kritické otázky. Chceme se tedy zeptat na to, zdali ta netransparentnost a ta krátkodobost a ten pákový efekt, který je spojen s těmi alternativními aktéry, zdali toto bylo již dostatečně vyjasněno v tom návrhu komise. Je tady nutnost to určitým způsobem upřesnit, doplnit, musíme zabránit tomu, aby se tady neobjevily nějaké další mezery. Například je zde skutečně otázka, zdali Eh, když tedy budeme mít nějaké špatné pravidlo, že bychom tady eh, umožnili to, že fondy z třetích zemí budou konkurencí vůči evropským fondům, které se budou muset držet pravidel, takže budeme muset se ptát v rámci hospodářských sektorů, zdali nebudou eh, v nevýhodě banky, které budou mít striktnější pravidla než hedge fondy a soukromé kapitálové fondy, takže toto všechno budeme muset sledovat z hlediska hospodářské soutěže a to bude určitou lačkou pro naši diskuzi, čili chceme tímto pravidlem docílit určitého zlepšení, tak jak to tady komise navrhla, budeme pracovat v tomto smyslu a samozřejmě jsme otevření tomu, že když tedy eh, hospodářské subjekty nebo svazy spotřebitelů nám řeknou, abychom dávali pozor na to, že tady jsou také určité důsledky určitého pravidla, které jsme zatím ještě neviděli, tak my jsme otevření tomu, abychom získávali empirická data a jsme otevření dialogu, abychom v tomto výboru se dobrali dobrého řešení. Uh, Děkuji. A nyní je to paní Stýle, která je na seznamu řečníků. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a Děkuji panu zpravodaji. Já si myslím, že je důležité, že máme tuto úvodní diskusi. Jsem ráda, že jsme ji již posunuli na tu čtvrtou hodinu, protože jsem se bála, že se k tomu ani nedostaneme. Myslím si, že otevřenost pana zpravodaje je velmi vítána. Na mne se obrátila celá řada osob, co se týče této legislativy a myslím si, že je to důležité při jejím zvažování, abychom eh, identifikovali, kde jsou ta slabá místa, aby ta legislativa skutečně něco změnila, aby ta pravidla byla taková, že budou účinná. Tady se hovořilo o těch eh, mezerách v zákoně, které jsou pak zneužitý. Otázka je, že když se nám to nepodaří dobře nastavit, tak vlastně zhoršíme ty problémy. Ve Skotsku, které zastupuji, tam panují obavy, tam, když se hovoří o soukromém, eh, soukromých investičních fondech a hedžových fondech, tato směrnice by se měla týkat ještě jiných investičních nástrojů, které z nich některé eh, jsou s tím jakýmsi způsobem propojené nebo navázané a myslím si, že to musíme řešit s jsou to investiční společnosti, například investment companies, které eh, by vlastně měly být i tímto řešeny, které se zatím tváří, že nejsou za nic odpovědné a které vlastně spadají pod celou řadu pravidel nebo nařízení, která existují. Já si myslím, že i když by se nám dnes podařilo najít alespoň jakousi náznak toho, jak, eh, jaký harmonogram si představujeme, protože čas nás tlačí. Já myslím, že eh, Eh, bylo řečeno, eh, že eh, chceme, aby tato legislativa skutečně si zaslo- dostala ten čas, který, který je potřeba. Nechceme s tím příliš spěchat, musíme se nad tím zamyslet. Já jsem ráda, že pan zpravodaj měl tu diskusi s starostou primátorem Londýna a těším se na další diskuse s ním k této věci. Děkuji. Nyní pan Kenfin a potom Je suppose que c'est moi. Asi to jsem já. A tady žena s trochu hrubým hlasem. Já budu za zelené stínovým zpravodajem k této směrnici, takže budeme spolupracovat s panem Gozesem. Samozřejmě jsme rádi, že Evropská unie konečně začíná řešit otázku spekulativních fondů, tedy alternativních fondů a nejenom hm, tedy private equity, eh, to je jiné téma trochu, o tom budeme hovořit jindy. Víme, že již několik let eh, tyto alternativní fondy jsou předmětem kritik, eh, poněvadž představují systémové riziko pro celé finančnictví. A od konce 90. let se o tom mluví a bohužel zatím jsme nepřijali žádnou normu a tuto normu přijímáme trochu pozdě, ale kdybychom to neudělali, tak by ta krize byla ještě horší. Tyto mm, hedžové fondy údajně nejsou příčinou finanční krize, o tom se hovořilo i dnes dopoledne. Já myslím, že zde je konsensus, ano, ale jsou to nástroje vlastně. Je to nástroj, který byl využíván pro obcházení předpisů a pravidel eh, které byly přijaty na evropské úrovni i mezinárodní úrovni. Vlastně to jsou nástroje, tyto fondy byly nástrojem, který používaly banky, aby obcházely předpisy. A pokud chceme vystupovat koherentně, pokud skutečně chceme mít politiku, která se snaží zavést systém makroekonomického dohledu, tak si nemůžeme dovolit nechat tam nějaké černé díry Eh, v této finanční regulaci. A i když ty hedžové fondy jako takové nejsou příčinou finanční krize, tak je evidentní, že byly nástrojem, který sloužil soukromým subjektům, organizacím pro obcházení pravidel a proto dnes musíme tuto otázku řešit. A o to více je důležité se zabývat hedžovými fondy, protože to jsou ty nejvíce rizikové nástroje ve finanční sféře jsou, i když možná jsou nejvíce rentabilní, nejvíce ziskové, ale ty zisky tam jsou tak vysoké, protože tam je vysoká míra rizika. To je taková paradoxní situace, kdy eh, ta regulace se eh, vlastně netýká té nejrizikovější části finančního systému. Já když udělám takovou paralelu se zbytkem ekonomiky, tedy s průmyslem, s jiným průmyslem, s jiným reálným průmyslem, tak v reálném průmyslu se ta regulace vždycky týká těch nejrizikovějších odvětví, takže jde o to teď, aby to finančnictví vlastně bylo regulováno stejně jako ostatní typy odvětví. To znamená, je třeba regulovat to, co je nejrizikovější. A druhý paradox je, že zde to je velice riziková aktivita a zde my nežádáme žádné pojištění těch soukromých subjektů. Soukromé subjekty se nepojišťují pro případy ztrát, eh, pro případy špatných investic. A kdo je? Kdo je pojišťuje? No daňový poplatník nakonec za to platí a ta situace nemůže eh, eh, pokračovat. To není spravedlivé, to není ani ekonomicky efektivní. A tudíž my, takže ten, kdo má třeba dům, tak se pojistí proti rizikům, i odpovědnost si pojistí, nebo když si koupí auto, tak je povinen hm, se pojistit tedy povinné ručení si udělat a tady ne. A zde vlastně eh, ty náklady, ta cena za to riziko, tak tu potom nesou ti poplatníci. Takže já myslím, že je třeba hovořit o těch technických aspektech solventnosti, likvidity, protože podle nás zatím to není dostačující v návrhu směrnice. A další bod, eh, kde budou zelení předkládat konkrétní návrhy a to především se týká toho faktu, že nemůžeme omezit regulaci hedžových fondů na ty největší fondy. Nemůžeme se omezit pouze na správce, ale na všechny musíme se zaměřit. Až mm, e, e, do posud tomu tak není ve směrnici. A e, poslední bod. V této diskusi Eh, eh, eh, to nemůže vypadat tak, že na jedné straně hájí podniky a na druhé straně jsou ti, kteří útočí na podniky. Ne, já znám spoustu podniků, společností velkých i malých, které trpí Eh, při provádění eh, reálné podnikatelské činnosti právě tím, jak se chovaly hedžové fondy a jaký mají vliv třeba na ceny komodit, surovin. Tady nejde dát, o to dát opozice do opozice ekonomické zájmy. Ne, my musíme hájit zájmy Eh, daňových poplatníků a i zájmy eh, malých, středních i velkých podniků, které si přejí regulaci hedžových fondů a eh, které nesouhlasí nebo nejsou ve stejné linii jako ten velký finanční lobbying. Thank you. Děkuji. Nyní se dostávám k paní Sajkama a potom Falkland. Děkuji, paní předsedkyně. Já zde hovořím jako stínový zpravodaj Eh, konzervativní skupiny a těším se na spolupráci s panem zpravodajem, který vždy má eh, velmi otevřený přístup, co se týče práce na eh, jeho zprávách či na této směrnici. Já za, zastupuji voliče Londýna, takže předpokládám, že bude vhodné, že se budu podílet na tomto návrhu a že to omezení některých finančních služeb je žádoucí v Londýně jako kdekoliv eh, eh, 80 manažerů těchto fondů je, eh, jsou právě v Londýně a moji voliči za mnou chodí, tudíž v této věci, ale i když zastupuji eh, Londýn a všichni zastupujeme své voliče, říkám jim, že je potřeba řešit tu krizi z evropského pohledu globálního, eh, vytvořit takový nástroj, kde, nebude, kde nebudou ty, ty mezery, které umožňují umožní vyhýbání se zákonu a že nebudeme směřovat k vytvoření té regulatorní arbitráže. Já jsem rád, že bylo zde zmíněno, že hedžové fondy nejsou příčin, fondy nejsou příčinou. Já si myslím, že se tady směšuje eh, rizikový kapitál, hedžové fondy a soukromé investiční fondy. Já myslím si, já nechci nikoho nějak kritizovat, ale měli bychom se seznámit s tím, jaký je rozdíl mezi těmito. Eh, hedžové fondy, fondy jsou spekulativní a dělají skutečně, mají eh, krátkodobé zisky, zatímco soukromé investiční kapitály, eh, fondy jsou dlouhodobé. Ty eh, investují peníze třeba vkládané do penzijních fondů a jde o to, aby ta opatření, která přijmeme, nebyla nějak na újmu těchto penzijních fondů a penzí zaměstnanců. Eh, já někdy je zde taková přátelská rivalita mezi Londýnem a jinými finančními centry a nejde o to, aby ten biznis se přesunul z Londýna do Frankfurtu eh, a nebo aby došlo k vytlačení těchto, těchto eh, fondů mimo Evropu, protože jak víme, Yeah Šangaj až Švýcarsko a lidé z Delaware se jen jen těší na to, že eh, tyto fondy utečou z Evropské unie a půjdou k nim. Takže musíme být opatrní. Je třeba se zaměřit na to, jak to ovlivní naše občany, ať už jsme z jaké politické frakce, jakékoliv máme názory na hedžové fondy, na finanční sektor. Eh, i když si, ať si myslíme, že jsou hedžové fondy jako kobylky, které všechno požerou, anebo si myslíme, že mají dobrou sociální funkci, ať tak či tak, vždy bychom měli mít na paměti naše voliče. A dopady toho původního návrhu by mohly mít negativní dopad na penzijní pojištění a penzijní fondy. A zejména ty penzijní fondy, které se spoléhají na fondy a které, by, které využívají ty investiční fondy a které by mohly být dotčeny. Já když hovořím s pracovníky, zaměstnanci v, naší, eh, v našem volebním okrsku nebo v Londýně, eh, ti mi vlastně říkají, že někdy, když vstoupil ten investiční fond, ten hedžový fond, tak ta firma, která byla v potížích, byla zachráněna a jim zůstalo pracovní místo. Měli bychom eh, myslet na to, že tito lidé, tito zaměstnanci si dávají část svých peněz stranou na tu penzi a my bychom neměli tím svým rozhodnutím nějak tyto penze ohrozit. Také veřejné eh, služby by měly by být restrukturalizovány eh, ty, které, eh, které například v rámci veřejno-soukromých partnerství spolupracují s těmito fondy. To bychom mohli narušit některé veřejné služby, služby protože některé tyto fondy přispívají k těmto službám. Takže já vítám to, co zde zaznělo. Já si myslím, že budeme eh, spolupracovat velmi dobře. Ta debata tu bude, to je nepochybné. Jsme politici, věci, ale doufám, že se nám podaří skutečně zabránit nějakým nežádoucím a neočekávaným dopadům toho našeho návrhu. Měli bychom vytvořit návrh, který nebude dobrý pro nás, ale bude dobrý zejména pro naše voliče a pracovníky či zaměstnance po celé Evropě. Děkuji, Ros. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Není divu, že komise tak rychle předložila návrh, který se týká alternativních eh, investičních fondů a jejich manažerů. To je bod z těch 47, eh, které eh, G20 stanovila. Já jsem z Frankfurtu, nejsem z Londýna, takže tím pádem bych mohl mít zájem na tom, aby ten obchod se přesunul z Londýna jinam, ale souhlasím s kolegou v tom, že tady je nebezpečí, že se to odleje z Londýna, ale nedostane se to do Frankfurtu, nejbrž spíše někam eh, jinam, třeba do Švýcarska. Takže já mám radost, že britský konzervativní kolega říká, že je částí Evropské unie a chce jí eh, také zůstat. Nebylo to tak celé jednoznačné vždycky, ale já to tedy vnímám s určitým uspokojením. Takže nejdříve tedy chci říci, že eh, oproti Eh, určitým jiným názorům, které byly nadšené z toho, že tento návrh je na stole, tak já jsem trochu jiného mínění, protože eh, mně se zdá, že se zde snažíme jedním nařízením eh, nebo směrnicí vytvářet eh, určitou regulaci pro fondy, které jsou naprosto rozdílné ve své podstatě a v tom, jak fungují. Takže už tady bylo řečeno, že musíme rozlišovat mezi hedžovými fondy a mezi soukromými kapitálovými fondy, ale ani ty hedžové fondy nemůžeme srovnávat jedna ku jedné mezi sebou navzájem. Takže já si myslím, že ten přístup, o který se komise snaží, podle toho one size fits all, tak to je velice problematické politické. Já si myslím, že s tímto přístupem se nedobereme cíle. Určitě budeme muset, když se budeme snažit o jedno pravidlo, tak budeme muset eh, k tomu tématu volit eh, různé dílčí eh, řešení pro jednotlivé produkty nebo jednotlivé kategorie produktů. Na to bych tady chtěl upozornit a chtěl bych také upozornit na to, že ten časový harmonogram, který se předpokládá, a sice, že už Rada ministrů na začátku prosince by měla rozhodovat o tom koncovém produktu, že to je velice ambiciozní a musíme se podívat na to, jestli jsme skutečně schopni to zvládnout. Takže nejdříve tedy tady má máme to, že eh, Tady máme velice rozporuplnou eh, záležitost a budeme muset v naší práci a v našich diskuzích eh, ty rozpory vyřešit. A druhý bod je, že tady máme co dočinění s eh, okruhem osob, která, který má být chráněn tímto pravidlem a oni vlastně nepotřebují tolik tu ochranu, takže jsou to v zásadě institucionální investoři a není to nějaký pan Miller, který si tam uložil ty své malé úspory. Takže ty institucionální investoři vědí, nebo měli by vědět, eh, s čím by měli počítat. A co se týče jednotlivých kategorií, tak tady musím říct si následující věc. Soukromé kapitálové fondy, o kterých se hovoří v mé zemi vedle hedžových fondů, jako o takových kobylkách a e, těch, kdo chtějí maximální zisk na úkor všech ostatních. Když se tedy podíváme objektivně na tu statistiku, e, samozřejmě jsou tady mnohé černé ovce, ale když se na to podíváme, tak tady zachránili více pracovních míst, než kolik jich zničili. Takže z hlediska národohospodářského tady máme skutečně jeve, který je smysluplný. A já bych chtěl varovat před tím, abychom eh, se té otázce věnovali eh, tou hypotézou, že tady máme co dočinění s nějakými gangstry, které bychom měli eh, umravnit. To by byl špatný přístup. Samozřejmě určitě bychom měli vytvořit eh, jistá pravidla, proti tomu nejsem, ale budeme muset skutečně eh, postupovat přiměřeně. Měli bychom, když tedy myslím na ty třetí země, tak bychom měli dávat pozor na to, abychom příliv kapitálu do Evropy neodřízli, abychom tedy tím s sami sobě neškodili. A co se týče, ne, no já se nechci věnovat jednotlivým bodům, budeme k tomu mít ještě dostatek času, ale teď, co se týče eh, bank, tak tady bychom měli počkat na na návrhy komise, které se budou týkat investičních fondů. Eh, během několika týdnů je dostaneme, takže neměli bychom se zde snažit o nějaké řešení, které je myšleno pro ty institucionální investory, eh, které by tedy nebylo, eh, nezacházelo příliš daleko, než to, co dostaneme až potom později. Co se tedy týče oblasti působnosti od 500 milionů Eh, a tak dále. O tom budeme muset ještě dále diskutovat, zdali to tedy je smysluplné takto, nebo zdali bychom neměli raději říci, že nebude žádná hranice a budeme mít opt-in eh, možnost. To bychom samozřejmě měli ještě prodiskutovat. Potom mi ještě není zcela jasné, jak ta nová směrnice by měla do eh, těch našich zákonů zapadat. Máme transparentnost, ní směrnice o transparentnosti a další směrnice, takže to všechno bych sobě mě, se mělo mělo hodit. Samozřejmě eh, už tak je náš svět velice komplikovaný a každé nařízení, každé pravidlo eh, ten svět dělá ještě komplexnější a jestliže Eh, bychom u takovéhoto heterogenního sektoru, jako jsou ty alternativní investiční fondy, jestliže tady budeme mít tady toto další pravidlo, tak bychom mohli dosáhnout už takového stupně komplexnosti, který by potom tu každodenní práci těch, co s tím mají co dočinění, zcela znemožňoval. Takže tomu bychom měli zabránit, protože mimo dodatečné byrokracie a bychom navíc měli ještě poměrně malý výsledek. Takže Ehm, potom ještě poslední bod. Já zcela chápu přání komise, abychom dosáhli větší transparentnosti a že tedy proto budeme mm, požadovat ještě více informací, ale budeme muset dávat pozor na to, abychom tou regulací části těchto fondů, například těch eh, podílových fondů, abychom nedosáhli určité nerovnováhy takže z pravidla nejsou tyto fondy eh, kotované na burze. A jestliže od nich budu požadovat eh, informace, které budou velice detailní, budou tak detailní eh, jako u jejich eh, konkurentů, kteří jsou na burze, když eh, tak tady budu eh, narušovat hospodářskou soutěž. To znamená, budu po nich požadovat něco, co od normálních středních podniků nepožadují. Takže budeme tady muset dávat pozor na to, abychom na jedné straně sice nedosáhli něčeho pozitivního, to znamená, budeme mít tady informace, budeme tady mít informace pro ty, kdo jsou zúčastněni a na druhé straně ovšem dosáhneme narušení soutěže. Takže já samozřejmě nejsem proti tomu, co navrhuje komise, ale budeme tady muset eh, na tom velice pracovat, abychom na konci dosáhli takového produktu, který nám skutečně celkově, když tady to všechno zhodnotím, zhodnotím výhody, nevýhody, dodatečné náklady eh, a byrokratické překážky, aby nám to přineslo dobrý výsledek. To bude samozřejmě těžký úkol. Já jsem samozřejmě připravený tady na tom pracovat. Liberáli, my jsme velice dobře spolupracovali na této věci, takže to bude i nadále jistě takto, ale nebude to jednoduché. Děkuji. <clears throat> Děkuji. Pokud se ještě někdo chce přihlásit, prosím, dejte mi to na vědomí. Je tady paní Luling, paní Swinburne, paní Duty, paní Ford, pan Epping, a já. A já bych chtěla také potom vyzvat komisi, aby se vyjádřila a pak dát slovo znovu panu zpravodaji. Takže za, eh, bych tedy ten seznam uzavřela a nyní Astrid, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, nás zpravodaj pan Gozo, Gozes eh, ve svém úvodu řekl, že jde o velice těžkou a kontroverzní agendu. Já eh, vím ale, že on eh, velice dobře se zhostí této agendy i díky své nezávislosti. Eh, to je tak zásadní věc pro každého francouze. Nezáv- díky své nezávislosti to zvládne, která je zásadní při této tak delikátní tematice pro zpravodaje, ale určitě ke konkrétním věcem se dostaneme na příštích schůzích. Ale nejprve bychom si měli prodiskutovat určité principy, protože jinak je zde riziko, že ehm, to půjde všemi možnými směry a mm, ten návrh bude špatný. Za prvé, proč tento návrh? Hedžové fondy, mm, přesto, co si někteří myslí, tak eh, nenesou odpovědnost za finanční krizi a neměli bychom je penalizovat za to. Evropská komise přijala rozhodnutí, že mm, předloží návrh na jejich regulaci kvůli takzvanému systémovému riziku, které představují. A to ne kvůli e, tomu, že by e, fungová, jejich fungování selhalo. To si musíme jasně říci. Dále, myslím si, že bychom se měli snažit o koherentnost je velice možné, dokonce i pravděpodobné, že tyto fondy budou eh, mít zvláštní pravidla fungování, ale my musíme dbát na to, aby pokaždé, když to bude možné, aby tato nová právní úprava byla v souladu, byla koherentní eh, s tím, co již máme, co existuje, a to především eh, v oblasti těch investičních podniků a s dalšími finančními směrnicemi také nesmíme jít příliš daleko, eh, eh, v, abychom nebyli příliš detailní, abychom nevytvořili eh, příliš komplikovanou architekturu finančních trhů, ve které by se nikdo nevyznal, kdy ty subjekty na trhu by mm, se v tom nevyznali a já e, v létě jsem si tento návrh komise prostudovala. Je to podle mě velice kontroverzní, kontraproduktivní problematika, velice komplikovaná. A já si myslím, že bychom měli hodně detailů tam napravit, tak aby ten návrh mohl být přiměřeně aplikovatelný a být efektivní. Také bych chtěla upozornit na fakt, že bychom měli dodržet určité základní principy, které se ukázaly jako úspěšné při eh, eh, budování jednotného trhu finančních služeb až do posud. Jsem trochu překvapená, pokud to tak mírně řečeno eh, sdělím, že některé země navrhují, aby ty fondy, které se prodávají interně uvnitř těchto států, aby respektovaly pouze vnitrostátní pravidla a mm, že evropská pravidla ta by byla určena pouze těm e, fondům, které se prodávají přes hranice, což je velice pro mě děsivé. To je programovaná, plánovaná smrt jednotného trhu a e, evropské konstrukce. Také je třeba podle mého soudu odmítnout, a to velice vehementně odmítnout takovéto návrhy, protože jinak můžeme eh, to tady zavřít a věnovat se něčemu jinému. Dále ještě taková velice konkrétní věc, která má ale obecný dopad. To je otázka zacházení se třetími zeměmi. Také zde musím připomenout, a apeluji tedy zde na vyvážené řešení, eh, které musíme přijmout eh, v, mm, v kontinuitě s tím, co jsme dělali až do posud. Eh, my v Evropě my nejsme tedy jaksi nějaký holubník, ani nejsme zcela uzavřená Eh, pevnost, my eh, zde musíme mít eh, přístup na trhy, my musíme to umožnit, takovéto řešení, ale že zde musí být řádný dohled nad tím. Proto je třeba nalézt rozumný kompromis. Takže to jsou některé principiální otázky, které jsem chtěla hm, sdělit a mm, v řadě ohledech souhlasím s panem Clintem, nebudu to opakovat. A především souhlasím s ním, e, když řekl, že je e, třeba e, nechat věcem svůj čas, protože jde o velkou věc. Já myslím, že je třeba předložit hodně pozměňovacích návrhů, aby vůbec tento návrh byl koherentní a aplikovatelný a také i Myslím, jako vždycky, budeme pracovat v úzké součinnosti se spravodajem, aby se nám to podařilo. Děkuji. Uh, Děkuji. Teď Case Swinburne, prosím. Děkuji. Jako již kolegové řekli a mnohem lépe to řekli. Eh, už tady prostě bylo řečeno to, co jsem říci chtěla já. Já tedy se omezím jenom na postup. Eh, pokud se jedná o podstatné a dalekosáhlé směrnici, tak existuje postup, kdy vznikne návrh, který je doprovázen hodnocením eh, dopadů ekonomických. A já jsem zjistila, že takové vyhodnocení zatím neexistuje k této směrnici nezač, nenašla jsem žádný dokument, který by ukázal finanční dopady při implementaci, dopad na podniky, eh, na penzijní fondy a také na daňové příjmy by eh, mohl být významný a vůbec nebyl vzat v potaz. Mm, bylo by příliš složité provést takovou analýzu cost-benefit, tedy přínosu a nákladů, a rozdělit to podle jednotlivých komponentů. Výbor, výbory mohou žádat takovouto analýzu v souvislosti se směrnicí a protože ji komise nepřipravila, aby nám usnadnila tu diskusi, je možné, aby náš výbor zadal tento úkol, eh, abychom měli plný objem znalostí a vědomostí v této věci. Děkuji. Určitě na to by měla zareagovat zejména komise. A nyní paní Duty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já víceméně souhlasím se vším, co zde řekli kolegové, ať jsou to zelení nebo i liberálové. A je třeba si připomenout, že e, tato e, finanční krize má dopad na reálnou ekonomiku a především zde říkám něco na adresu pana Klimta, e, protože to bylo i kvůli absenci regulace a to je vlastně selhání toho, že jsme nechali věcem svůj průběh je zásadní, aby ty praktiky alternativních fondů byly transparentnější, když ne nic jiného. A tak, jak řekla i Astrid, hedžové fondy nenesou tu odpovědnost za krizi, ale je třeba udělat takovou prevenci případných, eh, protože tyto fondy mohou znamenat riziko. Proto je třeba mít transparentnější rámec, tak abychom ale se i vyhnuli tomu, že bychom eh, eh, mm, mm, mm, jak si vytvořili příliš komplikovanou strukturu, že bychom třeba upravili pouze určitý fond, určitý sektor. Je třeba mít spíše mít globální vizi finančního systému a možná eh, tak eh, se nám podaří vyhnout se podobným krizím do budoucna. Já mm, mm, mm, mám určité výhrady k tomuto návrhu, především ty, aby ty fondy Eh, ze třetích zemí získali evropský pas za tři roky. Samozřejmě nemůžeme zakazovat eh, ty zahraniční fondy, eh, nemůžeme jim bránit, aby přišli do Evropy, ale mm, mm, i zároveň nelze říci, že ty fondy by měly podlehat pouze vnitrostátním předpisům. Dnes všichni souhlasí na mezinárodní scéně, že je třeba bojovat proti daňovým rájům a když tedy povolíme sem přístup těch zahraničních fondů, které nepodléhají regulaci, tak to budou ty offshoreové fondy, které se dostanou do Evropské unie a my nakonec budeme mít stejný problém jako teď eh, v boji proti daňovým rájům. Dále, tento návrh směrnice je velice důležitý a to například eh, v tom, že je třeba mít eh, objektivní ocenění aktiv, mít nějakého nezávislého oceňovatele. To je institut, který nemáme ve Francii. A je také důležité, abychom se zamysleli nad Eh, eh, tou koncepcí eh, věrohodného ocenění majetku nějakým nezávislým oceňovatelem. Děkuji. Thank you. Děkuji. Vicky Ford, prosím. Děkuji za slovo. Já Mám velké obavy, co se týče určitě neporozumění ze strany mých kolegů, jaký by měl být rozsah té eh, směrnice, co je hedžový fond, co je eh, soukromý kapitálový fond a tak dále. Já si myslím, že musíme věnovat hodně času jednotlivě tomu, abychom pochopili, možný dopad těchto dokumentů, který připravujeme. Například mezi voliči, které já zastupuji, tam patří univerzita Cambridge protože je to vynikající univerzita, je tam celá řada eh, technologických společností, biotechnologických společností, které spolupracují s jinými univerzitami. Ty jsou v naší blízkosti a pracují na inovacích, které potřebujeme pro naší budoucnost. Tyto Společnosti se spolehají na soukromé kapitálové fondy k tomu, aby mohly provádět výzkum a aby mohly růst. Jenom některá, jakési malé, drobné ustanovení v, té, v tom našem dokumentu by mohlo vést k tomu, že tyto investiční fondy odejdou z těchto, z těchto inovativních technologických společností a budou, uh, fina, budou eh, investovat v Japonsku, ve Spojených státech a jinde, pokud je budeme uh, nějakým způsobem, velkým způsobem omezovat. Je potřeba si uvědomit, že to může mít negativní dopad na naše ekonomiky. To byl příklad z private equity. U hedžových fondů ne každá investice, kterou hedžový fond dělá, není riziková. Já jsem byla informována o jednom fondu, který investuje pouze do německých, holandských a francouzských státních obligací, do kterých by podle daného znění nemohli investovat podle toho, co tady připravujeme. Takže je třeba se skutečně zaměřit na dopad toho návrhu a říci si, zda mu jasně rozumíme, zda skutečně chápeme, eh, jaký dopad by to mohlo být. Pan Epping, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já jsem přesvědčený o tom, že určitě máte celou řadu otázek, které se týkají tohoto návrhu, ale tomu je tak u všech evropských textů. Tady je třeba nacházet rovnováhu mezi zákonodárstvím a mezi hospodářským sektorem a jeho ochranou. Je třeba ho chránit z části i proti němu samotnému a na druhé straně je třeba eh, zajistit volný pohyb špitálu. Já jsem si v, eh, o dovolené přečetl tento text, eh, ale eh, musím říci, že když jsem tedy zohlednil všechny zkušenosti, tak jsem z toho hlediska posuzoval ten text a musím říci, že se jedná o směrnici, která je především proti povaze samotné toho trhu. Takže já si myslím, že ehm, nejsou šťastní všichni těch kdo si přejí volný trh. Samozřejmě na druhé straně to byl zvláštní zákon pro hedžové fondy, to se potom v posledním okamžiku změnilo. V posledním okamžiku bylo potom rozhodnuto, že to bude lex generalis, kde tedy eh, se to bude věnovat všemu rizikovému kapitálu, takže eh, hedžové fondy a ehm, rizikový kapitál, takže eh, možná, že se to mohlo nazvat i overacting, protože komisi se vždycky znovu předhazovalo to, že reagovala příliš pozdě a proto možná teď trochu přestřelila. Takže já chci upozornit ještě na jeden další aspekt. Když čtete tuto směrnici, podívejte se na strukturu. Eh, je tady sedm nebo osm míst, na kterých lze číst to, že komise eh, zavede zde Eh, opatření, implementing measures, ale tady hovoří ještě i o tom systému, eh, který má řídit rizika, a potom se tady hovoří o ekvivalencích, takže tady se bude rozhodovat v komitologii, jak tedy máme vykládat všechny tyto vágní body. A Evropský parlament eh, potom bude pokulhávat za celou touto záležitostí a budeme tady v určité nevýhodě, protože postup projednávání ve výborech tady se vyvíjí eh, zákony a e, my jsme hovořili s kolegy ze Spojených států a e, měli bychom e, srovnávat svoje zákony s těmi americkými, protože jinak by nám rizikový kapitál unikal. Potom bychom tedy zjišťovali, že ten kapitál nebude zůstávat u nás, nejbrž všichni, kdo takovýto kapitál mají, se obrátí do Ameriky. Takže komise nám poskytla určitou informaci a pokud nebudeme mít u určitě té sjednocení se spojenými státy, tak to bude velice obtížné. Nemusíte být ekonomem k tomu, abyste mohli posoudit, jaké účinky to bude mít, jestliže to nebude v souladu s tím, co je ve spojených státech. Budeme potom takový evropský starobinec hospodářství, takže eh, to eh, dohod, eh, sjednocení se spojenými státy je velice důležité. Mně by bylo daleko milejší, kdyby byla komise zůstala u toho, co předložil komisář McGreevy, to to znamená lex specialis a nikoli lex generalis, tak jak to bylo předloženo, takže to je smutné. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já své vystoupení omezím na několik drobných eh, bodů a potom ještě několik technických poznámek a potom dám slovo komisi a zpravodaj. Ale ty technické připomínky se týkají i toho, že ty by měli slyšet i oni mě. Eh, trošku eh, zaráží nebo obávám se určitého překryvu s jinými směrnicemi či nařízeními, jako je to vypadá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 zprávy, kde jsem poslední zbývající stínovou zpravodajkou, my jsme v té zprávě řekli, že chceme eh, všechno, jak si mít ošetřeno, ale nechtěli jsme, aby se to překrývalo dvakrát nebo třikrát, a to eh, ošetření či pokrytí by mělo být podle rizika. Rizika a to otázka, jestli ten, na základě otázky, jestli ten investor je soukromá osoba nebo profesionální investor. A chtěli jsme vycházet tedy tedy z, této, z tohoto funkčního základu e, není je možné říct si, si, že budeme postupovat podle těch profesionálních, profesních investorů, institucionálních investorů, podle jednotlivých produktů. My jsme měli tento program, problém u USIS a, a, e, a e, obávám se, že by to USIS a mohlo by to být i u dalších, takže uh, je třeba vycházet z té funkční báze, z té funkčního základu, než jít podle jednotlivých investičních produktů. To se obávám, že by nefungovalo. Já se na to dívám tak, že ti investoři by měli být v centru té, eh, té debaty a těch opatření. My jsme nedávno slyšeli o dopadech, jaké by to mohlo být právě na, na důchody mm, eh, občanů. Eh, hedžové fondy neinvestují penzijní fondy neinvestují všechno do hedžových fondů, ale nějakým způsobem rozkládají to riziko, chtějí mít vysoký výnos z části a v jiné něco, něco spolehlivějšího, něco, co je stabilnější, a, a, ale potřebují ten výnos, aby mohli vyplácet ty ty penze a když nebudou mít ten výnos, tak se eh, objeví sociální problémy na druhé straně jinde. Také se bojím té otázky třetích zemí a kladu si otázku, eh, jak budeme moci investovat v Africe Eh, budeme říkat, že pokud budou mít stejné eh, předpisy či úpravy jako u nás, my ne, nemůžeme tam vůbec investovat, eh, takže by v Africe mohli investovat jenom z Číny či z Ruska a neměli, ztratili bychom ztratili bychom jakýkoliv vliv, jakékoliv investice, které mají etický rozměr a ty důsledky a příčiny jsou zde velmi propojené a jsou nám velmi jsou, jsou pro nás velmi podstatné. A zejména třeba toto, co mě napadá, ta africká otázka s tím tak to souvisí. Tyli, to jsou mé spíš takové politické připomínky. Někdo tady ale se eh, tázal po harmonogramu a takových praktičtějších věcech. To musíme projednat se zpravodajem. Já nevím, jestli pan zpravodaj již má nějakou představu, kdyby zpráva mohla být předložena, ale pokud bychom chtěli návrh zprávy, zprávy projednávat 9. řekněme 9 listopadu, tak by do 20. října musel být již první návrh, aby byly připraveny překlady. To si myslím, že je tak úplně nejbližší možné datum, nejbližší možný časový horizont zón. Co se týče postupů, automaticky se předpokládá, že se pokusíme dohodnout v prvním čtení, kdy navrhneme naše pozměňovací návrhy, rada, proběhne trialog a pak to dojde na plenárku, ale na tom se nejdříve musíme shodnout. Já neříkám, že to tak musí, eh, eh, musí být, je to otázka našich interních postupů a priorit. Ale pokud máme zkrátit ten čas, eh, tím bychom toho dosáhli. A já mm, jsem řekla mnoha lidem, pokud se do Vánoc vyjádří rada, tak to by bylo dobré, ale myslím si, že by to bylo obtížné, aby mychom to zvládli, protože my jsme to demokraticky volené odpovědné, mm, e, e, odpovědný sbor e, naši dokumenty jsou všechny před, překládány a to nám svazuje ruce v tom harmonogramu, tedy v tom, jak rychle to můžeme eh, zvládnout. Nechceme, aby něco zůstalo za zavřenými eh, dveřmi, aby se nemohla jak veřejnost, tak i eh, třeba někteří členové výboru či poslanci ostatní do toho zapojit. Takže taková je představa toho postupu. Rozhodně se zamyslíme nad tím, eh, na tou dopadovou studií, ale nejdříve by mě zajímalo, co k tomu má, eh, může říci komise. Nyní už nám ovšem také nás tlačí čas. Prosím, aby se komise vyjádřila, i když, a aby se vyjádřila stručně. Eh, prosím, abyste nám něco řekl k těm našim dotazům a pak dám slovo zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice stručný, tak jak jste o to požádala. Dovolte pouze pár poznámek. Jenom bych chtěl říci, že jsem velice rád, eh, jaká atmosféra zde panuje na této první schůzi a také jsem i potěšen, když jsem slyšel ty obecné poznámky na eh, téma cílů eh, tohoto návrhu komise. Rovněž mě těší ten váš ambiciozní harmonogram, který hodláte si stanovit, který ještě není mm, eh, fixní, ale asi eh, to mm, bude znamenat velice rychlé konkrétní výsledky. A také i za komisi bych chtěl vám sdělit, že my jsme zcela k dispozici s vámi otevřeně a konstruktivně spolupracovat, tak jak i vy sama jste eh, také toto deklarovala, tak jak to i deklaroval zpravodaj. Eh, I eh, podobnou vstřícnost chováme vůči radě, která začala pracovat již před pár dny a také i nyní E, tedy v rámci rady e, budeme se chovat konstruktivně, otevřeně a hodláme i e, hrát roli takového zprostředkovatele, mediátora mezi těmito dvěmi institucemi. A za prvé, ještě většina cílů zde zazněla v různých příspěvcích. Jenom bych chtěl říci, že komise také i mm, lpí na všech těchto cílech je to finanční stabilita, je to ochrana proti systémovým rizikům, je to i ta dimenze vnitřního trhu, e, o kterou jde v tomto e, návrhu směrnice. My hodláme zavést e, toto do této oblasti a v neposlední řadě jde o ochranu spotřebitele a investora, což je nový prvek v diskuzi, ale to je politická volba komise a bez pochyby i bychom chtěli si toto zachovat, tento cíl si zachovat. Samozřejmě návrh komise může být vylepšen, eh, mm, jsme tady právě proto a eh, naše role teď je finalizovat eh, tento návrh, aby ten návrh byl úměrný, adekvátní, aby řádně řešil problémy, o které nám jde a my jsme tedy eh, vstřícní eh, spolupracovat v tomto bodě. A ještě, nebo poslední věc, eh, trochu političtější povahy. Tento návrh si neklade za cíl, že bychom dávali přednost jednomu typu kapitálu nebo že bychom chtěli penalizovat některý konkrétní finanční produkt a dávat přednost jiným produktům. Ne, v žádném případě není naším cílem penalizovat nějaké produkty nebo někoho. Nejde o to vytvořit vhodný, transparentnější eh, rámec eh, pro finanční subjekty, eh, jejichž důležitost všichni uznávají a ve kterou věříme. My věříme, že všichni tyto subjekty budou profitovat v první řadě z tohoto transparentnějšího rámce. Ve finále, co si přejeme, znovu nastolit důvěru investorů, mm, což je v zájmu všech finančníků, rozpočtu, spotřebitelů, občanů, investorů, tedy opakuji, jsme zcela vám k dispozici, tak jak i vy si přijete. Děkuji. Pan Gozes, děkuji paní předsedkyně. Samozřejmě já se nebudu vracet tady k těm různým poznámkám, které zde padly. Eh, tak, jak i řekla Astrid, hm, tak asi očekáváme hodně pozměňovacích návrhů, možná 800, 900, já nevím, tak jak to bývalo u podobných agent. Pokud jde o harmonogram, vy víte, na základě minulých zkušeností, že já se snažím o rychlost, ale je třeba Eh, slaďovat různé návrhy, je třeba vést velkou diskuzi, hm, tak jak to i zdůraznili eh, různí řečníci a to musí nějak zapadnout do tohoto harmonogramu. Ta myšlenka, že bychom mohli hlasovat ke konci roku nebo na začátku roku 2010, to si myslím, že je dost obtížná představa Především proto, poněvadž, a i když já nejsem tomu nepřátelsky nakloněn, i když my očekáváme dohodu v prvním čtení, což znamená dobrou přípravu ze strany parlamentu, to znamená dobré vyjednávání s komisí a předsednictvím. A víme na základě zkušenosti, že někdy takováto vyjednávání trvají déle s radou, než eh, eh, vyjednávání mezi frakcemi v parlamentu. Zde často zástupci občanů se, eh, roz, se dohodnou velice sn, eh, rychleji než eh, zástupci členských států. Budeme respektovat lhůty a mm, já budu pracovat na tom co nejrychleji, abychom mohli přistoupit k druhé výměně názoru, ale jak jsem řekl i v mé frakci, to bude znamenat určité vnitřní konzultace. Takže ano, souhlasím eh, s tou myšlenkou prvního čtení, souhlasím s tou rychlostí, ale eh, samozřejmě eh, nemůžeme tedy jak si to příliš ukvapit a budeme spolupracovat s komisí a s předsednictvím ve spolupráci se stínovými zpravodaji z různých frakcí také. Děkuji. Děkuji. Ano, takže ti, kteří budou čekat na druhou výměnu názoru, ta bude 6. října. 6. října. A nyní e, půjdu eh, ven, abych přijala m, hm, eh, zástupce švédského předsednictví, pana ministra. Um, okay, people... Poprosila bych eh, všechny kolegy, aby se posadili, aby se sklidnili. Děkuji mnohokrát za vaší pozornost. A nyní se dostáváme k bodu 9 na pořadu jednání, což je výměna názorů se švédskými ministry. Nejdříve si vyslechneme Andrse Borga, který je předsedou tedy Ecofinu a který eh, se právě vrátil z eh, neformálního Ecofinu a poté, co promluví, bude to Mats Videl, který je ministrem pro finanční trhy a poté budou mít příležitost naši poslanci a členové výboru se hlásit se svými otázkami. Takže vítám oba pány ministry a švédské předsednictví a první je pan Borg. Prosím. Děkuji za slovo. Je pro mne velkou ctí, že mohu seznámit eh, poslance s naším programem a že si mohu vyslechnout názory členů Ekonu a odpovědět na otázky, které byste případně předložili. My eh, jak je zřejmé, se ujímáme předsednictví ve velmi obtížné době, je tady finanční krize a snažíme se přitom řešit i dlouhodobé otázky Evropy. Co se týče ekonomické a finanční krize a narůstající nezaměstnanosti, to je jeden velký problém. A dalším problémem, který je nám blízký nebo který nám leží na srdci, je klimatická změna a tady bychom chtěli najít společné evropské stanovisko do kodaňského summitu Potom musíme dále eh, eh, řešit problémy reálné ekonomiky. Máme pět hlavních eh, priorit, co se týče široké politiky, zlepšení dohledu nad finančními trhy, vytvoření eh, zdravých eh, veřejných financích, řešení problému na pracovním trhu, eh, oživení post Lisabonského procesu po 2010 a potom ta otázka klimatických změn. Takže k těmto pěti prioritám bude, budu hovořit. Co se týče dohledu nad finančními trhy, trhy myslím si, že je zde široká schoda mezi členskými státy, i v tom, že součást problému, která nás přivedla do finanční krize, byl právě nedostatek regulatorního dohledu a e, dostatek, nedostatek obezřetnosti v těch regulacích. My jsme zjistili, že banky se staly e, vlastně nadnárodními institucemi, ale přitom ty dohledové orgány se nestaly přeshraničními nadnárodními institucemi. A jde tedy o to, aby vznikl společný evropský evropský přístup. To je naše velká priorita. To z znamená řešení makroekonomických eh, otázek, kde myslím, že na červnovém ECOFINu bylo přijato dobré rozhodnutí a také na jednání hlav státu. Eh, vítáme návrh komise, eh, který chce komise předložit do 23. září a e, v této souvislosti zdůrazňuji význam e, úlohy Evropského parlamentu při práci na těchto otázkách, tak abychom dosáhli během podzima význačného pokroku. Eh, součástí finančních struktur je eh, nutnost posílit kapitálové eh, požadavky u bank. V předvečer jednání G20 probíhá konstruktivní diskuse o těch nepřiměřených bonusech. Je jasné, že odměňování je součástí toho problému a té současné, těch současných problémů. A pokud chceme z toho učinit nějaký závěr, je skutečně třeba zastavit tuto přemrštěnou kulturu odměňování těch nejvyšších manažerů. A když se podíváme na, to, na tu sociální eh, situaci ve všech našich zemích, eh, jednak eh, to souvisí s nezaměstnaností a jednak to souvisí s nutností nějakým způsobem zaplatit všechny ty vzniklé dluhy. A v tomto bychom měli mít velmi, velmi jasné stanovisko, jednotné evropské před jednáním v Londýně a v Pittsburghu. Eh, několik slov k veřejným financím. Na, na základě předpovědi, které máme z komise, předpokládáme 7%, průměrný 7% deficit, 7% HDP to znamená, že, eh, je, eh, že doufáme, že při další eh, prognóze to bude revidováno a předpokládáme ještě další zhoršení veřejných financí, než se to začne zlepšovat. Z dlouhodobého hlediska veřejné finance nejsou v udržitelné situaci, populace stárne, mnoha zemích se e, reformuje zdravotnictví, financování zdravotnictví a také financování penzijního systému. A tyto reformy fungují nebo nejsou implementovány tak, aby skutečně byly veřejné finance udržitelné. Dlouhodobá udržitelnost a ty nepřiměřené deficity znamenají, že potřebujeme nějakou strategii, jak se z toho eh, eh, dostat, takzvanou exit strategy. Jsme rádi, že ta komise eh, že komise zahájila tuto diskusi a že budeme to o tom hovořit na Ecofinu v říjnu. Ekonomická politika musí být krátkodobě Eh, zasahovat. V mnoha, eh, mnoha, mnoha zemích máme velké nedostatky, neprodukujeme tolik, potřebujeme expanzivní ekonomickou politiku. Ale pokud chceme mít flexibilitu, musíme mít také střednědobou eh, politiku v rámci paktu stability a růstu, abychom zůstali kredibilní, až se budeme vracet zpátky do toho původního stavu. Eh, předpokládáme, že komise bude o tom informovat v rámci těch eh, v rámci rámcových pro, programů, které se týkají té exit strategy a předpokládáme také zprávu k dlouhodobé udržitelnosti. Ta by měla být též předmětem jednání Ekofinu na podzim kredibilita našich dlouhodobých, dlouhodobé fiskální fiskální politiky je důležitá v tom, že musíme, že nám koupí i tu krátkodobou kredibilitu, důvěryhodnost v těch, těch krátkodobých opatřeních. Naší třetí prioritou jsou uh, pracovní trhy. Nyní, pro, trhy nyní procházíme velmi obtížným obdobím. V mnoha e, zemích vidíme nárůst nezaměstnanosti, pokles zaměstnanosti a potřebujeme řešit i tyto otázky, otázky pracovního trhu a pro naše předsednictví budou tyto politiky zaměstnanosti a nezaměstnanosti klíčové. Myslíme si, že První eh, úkol je řešit finanční krizi a eh, zastavit to snižování, ale v druhé řadě musíme se hned potom zaměřit na aktivní politiky pracovního trhu, které zajistí nebo zabezpečí pracovní místa na pracovním trhu a které zlepší flexibilitu a fungování pracovního trhu. Čili to bude další klíčový bod do diskuse pro naše předsednictví. Lisabonská strategie. Budeme velmi úzce spolupracovat se španělským předsednictvím nadcházejícím a máme zde velmi jasně nastavené principy toho, jak zvýšit, dlouhodobě zvýšit růst, ale mohli bychom se ještě zlepšit v té implementaci. My bychom, chtěli bychom eh, dosáhnout závěru eh, rady a ty by měly být, doufám, přijaty na prosincové radě. Klimatická změna je pro nás též klíčová a rozhodně to nebudeme okládat. Eh, eh, eh, Královská vědecká společnost společnost v Londýně vydala včera zprávu, která eh, vlastně naznačuje, že ta opatření, které by bylo žádoucí přijmout, by měla být ještě drastičtější a doufáme, že na ECOFINu přijmeme závěry, ECOFINu v říjnu přijmeme závěry, které budou eh, mm, klíčové k klimatické změny a financování klimatických opatření a zdanění v oblasti energie dotyky energetiky budou na programu eh, tohoto ECOFINu a to v přípravě na kodaňský summit. Jak jsem řekl, pracujeme Spolupracujeme v rámci ECOFINu, abychom vytvořili jednotný referenční rámec pro celou Evropu v procesu G20. Eh, dnešní Neformální jednání, které směřovalo tímto směrem v těch klíčových bodech, bonusy, finanční struktura, financování IMF, tady máme jasno, jasné evropské stanovisko a e, to doufám, že nám pomůže posunout naše úsilí v rámci G20. E, to znamená, že takto se připravujeme na to pittsburghské jednání s e, hlavami států. V oblasti danění je třeba Eh, postupovat zejména proti proti daňovým podvodům, elektronickým fakturám v oblasti DP, řešit elektronické faktury v oblasti DPH a to jsou témata, která budeme projednávat. Návrh rozpočtu na EU pro EU 2010 byl přijat v červenci, ale jsme připraveni eh, dále hovořit s parlamentem o rozpočtu, abychom dosáhli eh, příslušných změn v rozpočtu 2010 a to na um, listopadovém, listopadovém ECOFINu. Na závěr bych chtěl zdůraznit důležitost, kterou přikládáme spolupráci s Evropským parlamentem a těšíme se na jednání trojky s parlamentem v prosinci k těmto podstatným tématům. Ještě jednou vám děkuji za možnost zde vystoupit a předám slovo kolegovi. Prosím, pokračujte. Děkuji, paní předsedkyně. A já i děkuji členům výboru Ekon. Je to pro mě velké potěšení, že jste mě pozvali, abych se pokusil o detailnější eh, vysvětlení priorit švédského předsednictví eh, v ohledu, eh, s ohledem na regulaci finančních institucí. Také bych chtěl říci, že švédské předsednictví hodlá naslouchat a spolupracovat s vámi, tak abychom společně našli způsoby, jak zabránit tomu, aby podobné krize do budoucna se neopakovaly. Budeme na tom úzce spolupracovat a já jsem rád, že dnes začíná tato spolupráce. Já vím, že váš výbor již po dlouhou dobu se o tuto oblast zajímá a e, e, i velice konstruktivně vždycky spolupracoval s radou a s komisí tak, abychom e, přijímali rychle a kvalitně legislativu a často v prvním čtení. Jak již bylo řečeno, důležitým úkolem švédského předsednictví bude vyřešit regulační slabiny slabiny regulace finančních trhů, tak jak nám to ukázala krize. Proto zlepšíme dohled a regulaci finančních trhů a to se stalo jednou z našich hlavních priorit. Pokud je o dohled, základní premisa je, že nyní všichni se shodujeme na nutnosti zreformovat stávající systém, abychom zabránili budoucím krizím a abychom opět získali důvěru eh, spotřebitelů a investorů. Máme mandát eh, eh, od Červnové rady a my se těšíme na návrhy komise a e, začne na tom pracovat e, pracovní skupina v radě, jakmile tedy obdrží od komise návrh, což má být 23. září. Také i máme velice ambiciozní harmonogram schůzí v příštích měsící, měsících a šéfové vlád e, a ECOFIN Eh, oče, pardon, šefové vlád očekávají, že eh, bude podána zpráva o pokroku v říjnu. A já jsem přesvědčen, že Evropský parlament a Rada budou spolupracovat konstruktivním způsobem, tak aby zajistili rychlé přijetí této zásadní legislativy bez toho, aniž bychom ale ohrozili kvalitu obsahu legislativy. Také i se velice těším na naší budoucí spolupráci na eh, této velice důležité průlomové legislativě. Pokud jde o regulaci různých sektorů na finančních trzích, tato krize jasně ukázala, že stávající pravidla eh, obsahují určitá slabá místa, ne více. A jak víte, Evropská unie zde je v první linii. Ale nějakým lídrem, ale je zde globální konsensus, že stávající regulační rámec je třeba vylepšit. Musíme eh, vylepšit kapitálové požadavky na eh, banky, musíme pracovat na procyklicitě, musíme i mít pravidla pro ty produkty, které zatím nepodléhají regulaci. Já vím, že diskutujete tady, nebo že jste diskutovali o hedžových fondech a já předpokládám, že budete mít otázky na toto téma, které vítám a také musíme eh, velice tvrdě vystoupit eh, proti té nezdravé politice odměňování bonusu, eh, což je i na programu neformálního ECOFINu. A nyní dovolte detailněji, jaké návrhy nás čekají na podzim. Za prvé, velice důležitý legislativní návrh se týká změn regulačního rámce pro banky a to především se to týká směrnice o kapitálových požadavcích. Návrh předložený v červenci zavádí pravidla, která požadují, aby banky a investiční společnosti eh, měly eh, řádnou zdravou politiku odměňování a také i zde eh, jsou určité změny, které se týkají činností v rámci Trading Book a které také řeší investování do velice komplikovaných produktů. V říjnu Komise má předložit další iniciativu, která se bude týkat změn bankovních pravidel, tak abychom eh, eliminovali ty různé eh, otevřené možnosti, které eh, máme ve stávající legislativě, tak abychom zavedli mm, pravidla pro to, aby banky budovaly ty bezpečnostní polštáře finanční pro špatné doby. Zde také i hodláme s vámi velice konstruktivně spolupracovat. Za druhé, je to směrnice o správcích alternativních investičních fondů. Výsledek to je v podstatě eh, eh, důsledek eh, G20, kdy se dohodlo, že se bude provádět dohled nad všemi subjekty, které znamenají velké riziko pro finanční systém. Je důležité, abychom spolupracovali na tom a nalezli rovnováhu eh, při řešení regulace eh, hedžových fondů a alternativních investičních fondů. Přátelé, závěrem. Švédské předsednictví se domnívá, že je třeba se snažit o správnou rovnováhu. Musíme posílit ochranu spotřebitele a zároveň zlepšit integraci E, finančních trhů a e, zachovat i zdravou konkurenci a ochránit finanční stabilitu. Pouze takto se nám podaří mít dobře fungující regulaci na finančních trzích e, s vysokou úrovní ochrany spotřebitele. A nakonec, paní předsedkyně, ještě jednou musím zopakovat, že se velice těším na spolupráci s vámi a s vaším výborem, tak abychom mohli provést reformu finančních služeb v Evropě, eh, kde všichni souhlasí, že to je nutné, protože i naši občané očekávají, že budeme eh, fungovat a pracovat rychle, že vytvoříme udržitelné a efektivní rámce. Děkuji za pozornost. Um. Thank you very much. Děkuji a nyní za EPP. Myslím, že Garcia, ne? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat pánům ministrům za tuto příležitost eh, se s nimi i sejít ještě před létem, kdy jsme hovořili o cílech švédského předsednictví a také i vítám příležitost, že je opět vidím teď při této příležitosti ještě před eh, vaší návštěvou. My jsme se sešli dnes dopoledne se zástupci eh, ze Spojených států, kdy jsme analyzovali příčiny a důsledky a způsoby řešení krize a eh, také i jsme konali interní schůzi, kdy jsme si stanovili priority pro náš výbor. První priorita právě je spolupracovat se švédským předsednictvím. Já eh, bych chtěla zopakovat některé věci, které nám leží na srdci. Evropská centrální banka přijímá mimořádná i mm, řádná tedy opatření, která se týkají likvidity. A co leží na srdci našemu výboru je vědět, až kam, do jaké míry tato podpůrná opatření eh, bankám eh, mm, mm, eh, zdali také i to eh, eh, půjde eh, vlastně tím směrem, aby ty veřejné prostředky, které se do toho vkládají, pomáhaly reálné ekonomice a domácnostem. Dále jde o mimořádná opatření pro zachování likvidity. Jsou to mimořádná opatření, která znamenala i odkoupit určitá aktiva na trhu a i to je součástí naší exit strategy, naší strategie pro řešení krize pan ministr financí eh, zmínil pakt stability. To je také něco, co eh, nám leží na srdci, protože zkušenost nám ukazuje, že pakt stability eh, ten se respektuje v dobrých dobách a v těch špatných ne. V roce 2005 malé země byly penalizovány a za nerespektování paktu a komise, a to vlastně potvrdil i náš parlament, i e, komise přišla s určitou e, amnestií, to znamená, ty normy se staly pružnějšími de facto pakt e, se teď neaplikuje. Dnes dopoledne jeden americký senátor nebo kongresmen nám řekl, že nelze zaplatit Eh, za ten americký deficit prostřednictvím eh, těch normálních rozpočtových procedur, tedy z normálních výdajů. A já se ptám, zdali švédské předsednictví hodlá zachovat pakt stability a zdali dojde i k tomu, nadále k tomu, že se nebude eh, aplikovat a zdali v úvozovkách se zavedou ještě další flexibilní pravidla v tomto paktu, tak jak jsme to udělali v roce 2005, anebo zdali Eh, tento klíčový aspekt naší měnové unie eh, dáme ad acta. A také bych chtěl vědět eh, od švédského předsednictví, jaký bude manevrovací prostor, který zde teď máme, protože členské státy teď mají manévrovací prostor díky tomu, že eh, eh, vlastně je pozastaven tento pakt, eh, mají větší manévrovací, manévrovací prostor pro využívání, využívání schodku, deficitu a ne, nevznikne z toho nějaký dlouhodobý model, potom zde vzniknou určité výdaje a potom plán eh, pro oživení nebo obnovu eh, rozpočtové rovnováhy. Jak to udělat? Mm, eh, jak to znamená, budeme požadovat po členských státech, aby vyvinuli ještě nějaké další úsilí v tomto. A Lisabon, to je třetí bod, kterým se budeme zabývat zde ale to asi eh, eh, se dostane až do španělského předsednictví. Eh, Lisabonská strategie zatím fungovala špatně, i máme zde kokovou zprávu, máme výsledky, které ukazují, že to není uspokojivé. A za prvé proč? Protože ta metoda otevřené spolupráce, upřímně řečeno, ta metoda není příliš efektivní a hodláte vy změnit tuto metodu, to znamená, stano, budete stanovat konkrétní harmonogramy, cíle a sankce v případě neplnění a tak dále. A za druhé, e, i, e, to je taková obecná filozofická otázka, e, jaký je časový horizont Lisabonské strategie. Hovořilo se o deseti letech, ale teď máme velké výzvy, konkurenceschopnost, stárnutí populace, změny klimatu. Neměli bychom prodloužit tento horizont na dobu delší? Neměla by to být dlouhodobější strategie? a e, chtěl bych poděkovat e, obou ministrům, že e, za námi přijeli a doufám, že budeme úzce spolupracovat a že budeme se stýkat vzájemně. Děkuji a nyní za socialistickou frakci pan Bulman. Děkuji, paní předsedkyně. Také z naší strany vám chci říci, že oba eh, dva pány zde velice vítám na našem eh, výboru. My také se těšíme na dobrou spolupráci. Především tedy bychom eh, se rádi věnovali třem tématům. Chtěli bychom vás zde podpořit a také máme určité požadavky, které bychom chtěli přednést z hlediska eh, spoluzákonodárce a také z hlediska Evropského parlamentu, který má veliký zájem na, to, aby, na tom, aby hospodářská politika eh, byla ku prospěchu nás všech a aby nás vyvedla z krize. Takže doufáme na, eh, v dobrou kooperaci, v dobrou spolupráci. Tento výbor se zabývá zabývá eh, zákonodárstvím, které se týká financí. My jsme si dnes vyslechli to, že je velice důležité, abychom měli dobrou legislativu, abychom věděli, co děláme, abychom tedy měli better regulation a, a aby to nebyla jenom rychlejší regulace. Ale, a to bychom také chtěli podtrhnout, eh, to eh, že musíme mít dobrá pravidla, to by nesmělo vést k tomu, abychom během své cesty ztratili odvahu etablovat nová pravidla, protože to je to, co jsme se naučili z krize. Potřebujeme nová pravidla hry a novou hru, takže eh, když máme určité jednotlivé zájmy, tak se nenechte odvést od toho, abychom kráčeli ku předu v Evropě s dobrým novým rámcem pro eh, finanční sektor. Zůstaňte silní a pomožte Evropě eh, pravidlem pro finanční trhy, které bude příkladné. Potom další bod, který jste sami zmínili, to je krize na pracovním trhu, krize v reálném hospodářství. Velice eh, často jsme říkali, že učit se od skandinávských zemí znamená také to, abychom se naučili eh, v obtížných časech kvalifikací eh, pomocí lidí se dostat dále, takže měli bychom sázet na kvalifikaci, abychom měli dobré podmínky pro trhy zítřka, abychom mohli lidem poskytnout dobré dobrou perspektivu. Takže Lisabon 2, eh, pokračování Lisabonské strategie. Vy jako švédské předsednictví jste stanovili důležité impulzy, když byl Lisabon vytvořen, to byste převzali, takže eh, vy jste k tomu přidali ten pilíř té trvalé udržitelnosti, takže my bychom vás chtěli vyzvat, abyste byli i nadále kreativní, abyste převzali vedoucí roli spolu s následným španělským předsednictvím, abyste se postarali o to, tak jak pan kolega Magalio to tady eh, formuloval, abychom měli tedy mm, tu eh, eh, strategii nejenom na papíře, abychom se tedy naučili něco z té krize. Další bod, my jsme se právě v krizi naučili, jak obtížné je, když Evropa mezinárodně nehovoří jedním hlasem. Takže jako socialisté a demokrati bychom vás chtěli vyzvat, abyste eh, při každé příležitosti, ať už je to G20 nebo další mezinárodní konference eh, k eh, klimatickým změnám, abyste pracovali na tom, aby Evropa vystupovala se společnou strategií, aby ostatní mohli s námi diskutovat, jak se můžeme lépe dohodnout. To je tedy naše karta a tady máte naši podporu. <clears throat> Děkuji. Nyní se dostávám k Sophie interval a potom eh, dám slovo předsednictví. A potom máme ještě asi deset dalších eh, řečníků, ale pokusím se to takto rozdělit na části. Takže Sofie, děkuji před paní předsedkyně, Já děkuji švédskému předsednictví za jejich úvodní slova. Já jsem byla těmi slovy velmi potěšena, zejména mne potěšil uh, váš přístup a když jste řekli, téměř mimochodem jste zmínili ty uh, prognózy, které hovoří o sedmiprocentním defi, eh, deficitu. Nikdo tady neomdlel, ale je to podle mne velmi šokující. Já myslím si, že veřejný dluh je téma, které jsme zatím neřešili. A moje první otázka se týká paktu stability. Uh, za poslední rok, dva o tom hovoříme hodně. Hovoříme hodně o regulaci finančních regulaci finančních trhů mm, těch e, soukromých aktérů, ale jakým způsobem budeme dohlížet nebo disciplinovat na disciplinovat e, Mm, státní aktéry, eh, některé země vůbec toto eh, nerespektují, nerespektují pakt stability. Eh, Neměli bychom přijmout nějaké nástroje, které by nám umožnily prosadit pravidla pakty. Je to otázka solidarity mezi eh, zeměmi a mezi generacemi. Druhá otázka se týká státní pomoci. Obrovská státní pomoc šla do některých sektorů a já jsem byla dosti skeptická, co se týče této státní pomoci. A pak nám bylo slíbeno, že to eh, bude eh, ta náprava či to oživení bude skutečně zelené otevřené, že bude obs vycházet z inovací, že skutečně vstoupíme do 21. století a jak jsem potom viděla, všechno to šlo do finančního sektoru a automobilkám. Má švédské předsednictví zájem iniciovat jakési vyhodnocení toho, do jaké míry státní pomoc skutečně vedla k té zelené revoluci a revoluci inovací. A poslední otázka. Kolega zmínil, že předpokládáte, že dosáhnete schody, co se týče bonusu a odměňování. To je v pořádku, ale já bych tady byla, si dovolila být trošku cynická. Není to jenom taková potěmkinová vesnice, takové vyzdobování výloh, to eh, jsou samozřejmě velké Eh, motivační sumy, které dostávají tito manažeři, eh, ale eh, takové odměny někdy najdeme až téměř perverzní, řekla bych, u politiků Nicméně myslím si, že tady je celá řada návrhů, které se týkají regulace a dohledu. A ne všechny tyto návrhy jsou přesvědčivé. I Skupina Larozier a někteří poslanci řekli veřejně, že ty návrhy nejsou dostatečné, ale že to bylo tolik, že bylo politicky průchozí. Můj ministr financí, ministr financí, financí Nizozemí, eh, Nizozemská řekl, že spíše než abychom měli měli přizpůsobovat dohled velikosti bank, raději by ty banky zmenšil než abychom měli evropský dohled, že by ty banky měly být menší. A myslíte si, že ty návrhy jsou dostatečné? A pokud členské státy nemají odvahu přijmout radikální kroky, tomto okamžiku, za této krize, že budou mít tu odvahu v budoucnosti. Eh, nezakládáme tady vlastně podhoubí nové krizi. Děkuji a já předám slovo panu ministru, aby to všechno zodpověděl. Děkuji. Já se pokusím hovořit stručně k těm eh, velmi důležitým a velmi kvalifikovaně vzneseným otázkám. První otázka podpůrná opatření a jejich účinek na, z monetárního hlediska je důležité. Říci, že jsme vlastně v neznámé oblasti, víme z historie, že je dobré kombinovat monetární, monetární politiku s dostatečně expanzivní politikou, zároveň vytvářet rámec pro stabilizaci finančních institucích. A zda jsou tyto eh, tato opatření eh, eh, účinná, můžeme říci, že v lednu a únoru jsme byli ve velmi problematické situaci a byla zde ta situace přirovnávána k situaci velké krize a nyní vidíme skutečně nějaká světýlka, nějakou stabilizaci v bankovním sektoru a některá ta opatření, Eh, vedla k tomu, že se dostávají ty banky do situací či čísel, která byla před krizí. Čili máme-li tu situaci vyhodnoťovat, musíme počkat ještě několik let, možná několik desítek let, ale je jasné, že centrální banky i vlády velmi rychle zasáhly, politicky zasáhly tak, eh, že se skutečně zabránil zhoršení té situace. Velmi důležitá otázka paktu stability a růstu. Já si myslím, že se pohybujeme v rámci tohoto paktu. Je jasné, že tento pakt má umožňuje určitou flexibilitu, a jsme v současné době v problematické situaci v tom, že máme uh, Některá čísla, která z toho plynou, e, velmi jaksi bezprecedentní, například nárůst nezaměstnanosti versus pokles zaměstnanosti a monetární politika udělala, co udělat mohla a je to tedy typická situace, kdyby e, e, ekonomové doporučili přijmout fiskální, fiskální opatření k té stabilizaci. My tedy již zaznamenáváme plán či program obnovy jednotlivých členských států eh, v souladu s plány komise a nyní můžeme rozšířit ten záběr, eh, kdy vlastně zaznamenáváme tu situaci na pracovním trhu, která může znamenat, že naše scho- budoucí schopnost produkovat bude nižší a to může zase vést eh, k, eh, k šoku na kapitálových trzích. My eh, si tážeme, zda budou mít některé ty velké, nějaká velká odvětví stejnou kapacitu, jako měly v minulosti. A my musíme řešit jak strukturální otázky, jak stabilizovat fin- finanční finanční eh, sektor a to fiskální i monetární politikou, jak obě tyto politiky mohou řešit. A musíme také eh, řešit eh, dlouhodobou perspektivu růstu. Víme, k čemu došlo 70. a 80. letech, kdy vlastně ta nezaměstnanost zůstávala dlouhodobě na vysoké úrovni. A e, my proto musíme přijmout opatření na pracovním trhu a e, směřovat k tomu, aby ty trhy pracovní byly flexibilnější. Otázka od pana Bonmana. Ano, potřebujeme dobrou, dobré regulatorní nástroje, a v takové akutní krizi je určité riziko, že to děláme příliš rychle, ale je zároveň eh, riziko, že to děláme pomalu a neděláme dost. My mm, eh, v některých eh, zemích je obtížné ří, říci, to je poprvé, co to vidíme, to situaci od velké krize a je obtížné najít evropskou, evropské řešení, evropskou cestu. Um, z této situace. Takže skutečně měli bychom mít lepší, širší, obezřetnější a přísnější regulaci. Nemusíme se vracet do 60. a 70. let, kde jsme měli velmi neefektivní alokaci kapitálu, ale měli bychom se poučit z té krize a domnívám se, že širší, přísnější a jaksi obezřetnější, opatrnější regulace je cesta ku předu. Vidíme určitý pokrok na zásla, základě zprávy de la Rosiera a jsou zde věci, na, kde můžeme učinit závěru. Pan Bolman zmínil ještě jednu věc, nalezení společného evropského hlasu v souvislosti s procesem G20. To je také v souvislosti s financováním řešení, která budeme přijímat v Kodani. Jako to závisí na naší schopnosti najít takový postup, abychom zapojili všechny členské státy. My potřebujeme ne jeden hlas, ale potřebujeme jeden hlas, který skutečně bude hovořit za všechny, všechny eh, státy. To znamená, že k němu musíme dojít dobrým eh, mm, přípravným procesem. Dále tady byla nastolena velmi důležitá otázka deficitu. Eh, deficity, které zaznamenáváme, se eh, velmi eh, to, co jsem tady řekl, tedy 7% deficit rovnající se 7% HDP, to je předpověď Evropské komise. Evropská situace je velmi problematická, někdy 7-8 se hovoří o tom, že to bude po krizi, až na, budou nastaveny normální růstové e, úrovni. Pro, uh, Eh, předpokládá se 25% nárůst zadluženosti úrovně eh, dluhu. Eh, my jsme měli ještě před krizí problém demografický a problém nezaměstnanosti a ten se velmi zhoršuje tou krizí. Takže ta, ta, ta strategie, kterou budeme muset přijímat, je velmi náročná. Potřebujeme fiskální disciplínu, ano, ale potřebujeme eh, řešit skutečně to otázku nezaměstnanosti a v této oblasti bychom měli mít opět přísnější uh, postup, tak abychom si zachovali důvěryhodnost v oblasti e, fiskální politiky, což nám umožní mít to takovou kredibilitu i krátkodobě a to je důležité na národních úrovních. Vím, že tomu je tak v Nizozemsku, ve Švédsku. Jde o to, aby to řešili ty orgány na národních úrovních, aby získali tuto důvěryhodnost, která odpovídá paktu stability a je potřeba ty a pravidla paktu implementovat velmi přísně. Chceme pokročit v oblasti té exitové strategie v rámci paktu a budeme eh, spolupracovat s komisí. Komise připravila rámec, který bude představen eh, v Jeteborgu eh, dnes, letos na podzim a budeme se snažit výrazně pokročit otázka státní pomoci a ta takzvaná zelená obnova hospodářská. Naše vláda byla velmi obezřetná, co se týče státní eh, podpory. My jsme se nedomnívali, že je, že je dobré podporovat některá specifická odvětví. Ale nezapomínejme, že část problému, který jsme měli na podzim, byla otázka, jak řešit finanční krizi systematicky v souvislosti s diskusí o státní pomoci. Je důležité, abychom měli rovné hrací podmínky, co se týče státní pomoci. Byla potřeba rychlá a systémová opatření. Eh, pro, eh, pokud by Deutsche, eh, Deutsche Bank přišla do Švédska a nabídla úvěry Volvu nebo jiným firmám, byla by to řešení, ale je pravda, že je, je potřeba stá, pravidla státní pomoci aplikovat flexi byl, fle, že je potřeba, aby ta pravidla byla taková, že se dají o, o, Eh, aplikovat flexibilně. Nemyslím, že tady něco malujeme na růžovo nebo se jenom nějak ukazujeme, když hovoříme o eh, těch bonusech. Když odměňujeme lidi za to, že budou eh, přičinit nebo brát na sebe přílišná rizika, tak i když je budeme za to odměňovat, tak ty, taková rizika budou na sebe brát. A když neuspějí, tak potom ty ztráty skončí na bedrech všech veře, veřejnosti, nás všech, takže eh, to je, si skutečně myslím, že otázka odměňování by měla být cel součástí toho balíčku eh, fiskální stability. Já nejsem někdo, kdo by si myslel, že máme všechno regulovat, ale potřebujeme velkou přísnost a důslednost v těchto opatřeních. My jsme eh, viděli eh, celou řadu krizí v minulosti. Eh, Rusko, krize internet, tedy elektronických společností, takzvaných dotcom. Viděli jsme celou řadu a teď vidíme krizi tuto. Čili je to i něco, co nás připraví na krize budoucí. Nyní dalších pět mluvčích. Thank you. Well, um... Děkuji, děkuji za konstruktivní poznámky, za hm, slova podpory a e, povzbuzení. E, když e, jsme slyšeli většinu odpovědí, ale ještě masivní injekce likvidity, tak jak to dělali centrální banky, i v našem případě ta instituce pro zadluženost, tak to udělali um, dobrým způsobem a pro ně to bylo docela ziskové, na tom hodně vydělali. A takže já si myslím, že to bylo všechno docela opatrné a bez tohoto asi by došlo k úplnému úpadku všeho a mm, bylo to velice užitečné a já myslím, že na to můžeme být hrdí, tak jak to provedla celá řada země, jako naše země například a i další vaše státy. A e, takže ty Potěmkinovy vesnice, o co tady jde? Já myslím, že musíme mít úplně průzračná pravidla s dohledem a e, velice komplexní sankce vůči těm bankám, které budou porušovat pravidla. A to musí být náš cíl e, e, na úrovni evropské i na úrovni G20. Děkuji. Děkuji, já se omlouvám, že jsem vás přerušila. Asi by bylo dobré teď vzít šest, šest, šest řečníků a asi možná je to trochu o... Stíle, Schmidt, Klunter, and then back to the president. V tomto pořadí a potom zase předsednictví bude reagovat, takže prosím, Kay. Děkuji a mm, zájmu stručnosti, krátkosti, tak eh, velice jednoduše. Eh, pokud jde o, ta směrnice, pokud jde o tu směrnici o alternativních fondech, to je jedna z priorit vašeho předsednictví. Já si kladu otázku, zdali byste nám mohli eh, říci, Eh, zdali i tyto znamenají systémové riziko nebo potenciálně systémové riziko. Máte na to nějaké údaje? Možná, že mm, vaše skupina pracuje na některých velkých eh, změnách mm, této směrnice a pokud ano, tak eh, bychom rádi je dostali někdy v blízké budoucnosti. A další, Filip. Yeah. Okay, well, uh pár poznámek. Za prvé, my bychom chtěli poděkovat předsednictví eh, k tomu, že se ujalo dohledu. Eh, my souhlasíme, že dohled musí být komplexní a souhlasíme s vaším posledním prohlášením, že to musí být vynučitelné a doprová, ten eh, dohled musí být vynučitelný a doprovázen sankcemi. I také souhlasím, že Každý eh, druh, každý typ hráče, subjektu musí podléhat pravidlům. Ale co nás zneklidňuje, hm, tedy nás zelené, je, že nyní v tomto okamžiku, kdy se předkládají návrhy, tak eh, ty eh, Eh, spíše znamenají takový koordinovaný přístup a nejde o integraci orgánu dohledu, který by měl ty možnosti, kompetence. To je jako bojovat proti mafii eh, s nějakou lokální městskou poli- policií, která se bude pouze koordinovat eh, třeba e-mailem a tak dále. To je pouze koordinace, to není integrace. My tady máme před sebou integrované subjekty, takže i naše nástroje by měly být integrované. A to tam nevidíme. A druhá část, veřejné finance. Uznáváme, že ano, neměli bychom nahradit jednu bublinu druhou bublinou. A chtěl bych upozornit na to, že skutečně ano, my nyní eh, zvyšujeme veřejný dluh a upozorňuji na to, že to je ale jeden druh dluhu Eh, potom máme ekologický dluh a změny klimatu nebo, eh, nebo zdroje, eh, které se vytěžují a to jsou další dluhy. A vlastně to je mm, finanční dluh, na který se zaměřujeme s tím, že dáváme stranou ty další dluhy, které přeneseme na budoucí generace. Nemůžeme se dívat pouze na jednu stránku mince. A mm, mm, toto dilema je těžko řešitelné, ale my musíme mít na paměti celý obrázek trh, trh práce nyní. Trh práce. Vy jste mě trochu překvapili. Já jsem poslouchal kolegu Olofsona eh, a eh, ano, řekli jsme, naše první defenziva je eh, vyřešit krizi a druhá věc je aktivní politika Mm, zaměstnanosti, vzdělávání a mm, nezaměstnanost. A já jsem očekával, že řeknete, že před tou prv, mezi tou první a druhou linií je taková mezilinie a to je ta příležitost pro ekonomický rozvoj směrem k ekologii, k té zelené ekonomice. To je to, co se tady teď nabízí právě. A mm, to eh, i o tom se hovořilo na výboru pro průmysl. Já jsem očekával, že švédská vláda bude v tomto konsistentní. Možná jsem to eh, nepřečetl mezi řádky dostatečně, rád bych, kdybyste mi to specifikovali. A eh, teď eh, ty politiky aktivní zaměstnanosti, zde také musíme něco učinit. Já bych zde ale apeloval na vaši opatrnost, protože nemůžeme vysílat signály, které, kdyby si lidé mysleli, že snížíme míru ochrany zaměstnanců. A to je, je problém, protože i ti, kteří teď mají práci, tak budou ještě více opatrnější, pokud jde o um, utrácení, pokud jde o nakupování a to by ještě eh, dále snížilo poptávku. A mm, pokud eh, to chceme udělat z altruistických důvodů, tak eh, pokud to nechceme udělat z altruistických důvodů, tak z praktických. A dále potom Eh, daňové ráje. O tom se příliš zde nemluvilo. Já bych rád, abyste mi specifikovali, jaké iniciativy eh, hodláte přijmout za vašeho předsednictví a eh, musíme hovořit jedním hlasem. Zde souhlasím s kolegou Bulmanem v tomto. Hm, vypadá to, že jste přesvědčeni o tom, že G20, Evropská unie budou hovořit jedním hlasem a skutečně je to tak, i pokud jde o veřejné finance a dluhy, protože já neslyším to tež z Francie a z Německa. Tam ty hlasy nejsou eh, v takovém souladu. Ano, děkuji. Kolega Langen. Ja, vielen Dank. Eh. Ano, děkuji mnohokrát. Eh, švédské předsednictví to skutečně nemá jednoduché. Máme nový parlament, očekáváme novou komisi a Nacházíme se v situaci, kdy bojujeme s finanční krizí a už po mnoho let hovoříme o nutné regulaci a já jsem dnes ráno eh, eh, viděl co zaznělo od amerického kongresu, poměrně problematické věci, eh, regulace a volný trh si odporují, takže my v parlamentu bychom si přáli jednoznačně větší regulaci a já to říkám z toho důvodu, eh, protože většinový projekt Evropského parlamentu je právě takový, eh, takže švédské předsednictví by se sice mělo snažit eh, při přípravě G20 mít eh, pokud možno jednotnou pozici evropských eh, členských států, ale já eh, si myslím, že je jenom omezené eh, očekávání, že bude rychlé řešení na G20, takže eh, když se budete radit o programu budoucí komise, to bude zřejmě ještě za švédského předsednictví, tak tady byste měli naše požadavky na nového předsedu komise, neměli byste je brát na lehkou váhu, takže my si to přejeme nejenom za naši frakci. Jsou tady různé hlasy od liberálů, Britů a Irů v tomto parlamentu, tak my tady s velkou většinou eh, toho budoucího komisaře pro vnitřní trh budeme eh, vyzývat k tomu, aby nehrál mrtvého muže jako McCreevy v minulých letech. Takže my si přejeme jasnou regulaci, takže moje první prozba švédskému předsednictví. Vy jste říkal, eh, nebo je tady nebezpečí, že bychom mohli jednat příliš rychle, ale to nebezpečí je minimální. Nebezpečí, že budeme eh, jednat pomalu, že budeme mít minimální standard. Nemůžeme pokračovat americkou a britskou cestou. My budeme požadovat na finančním trhu evropské řešení s regulací. Sociální eh, tržní hospodářství znamená svobodu a zodpovědnost a v mnoha případech se využívala ta svoboda velice extenzivně a zapomínalo se na zodpovědnost zodpovědnost. A to jde jenom tehdy, když budeme mít určitou regulaci. Tady máte daleko větší zodpovědnost, než eh, tedy jenom tu krátkou dobu předsednictví v radě. Takže my bychom měli takovou prozbu. Vy jste eh, zapojeni do těch jednání o budoucí komisi, tam jste zapojeni velice intenzivně, takže tady byste měli eh, myslet na pakt stability a také na regulaci finančních trhů. Měli byste vycházet z toho, že tento parlament nebude nebude eh, se spokojovat s tím, jak tomu bylo v minulých pěti letech. A já bych měl ještě pozitivní prozbu na vás, abyste ještě um, ehm, eh, proskoumali ty eh, prozby, které byly zde eh, předneseny při prezentaci švédského programu, zda, kdy a za jakých podmínek eh, Švédsko, které máme rádi mezi sebou, bude konečně členem eurozóny, protože nemáte žádnou klauzuli opt-out, máte politická rozhodnutí, ale jestli chcete splnit určité podmínky, tak budete muset být členem podle těch pravidel a tady je určitá šance ze švédského předsednictví tento proces nastartovat. Děkuji. Thank you. Děkuji. Catherine, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě než se vyjádřím k té prezentaci ministrů, nemyslím si, že to je britský, irský nebo americký problém a přístup. My jsme v globální finanční krizi kterou buď řešíme společně, nebo ji řešíme odděleně a myslím si, že je potřeba, abychom skutečně společně postupovali. To jsem chtěla říci ještě, než budu reagovat na prezentace švédských ministrů. Já si myslím, že je podstatné, co jste řekli k Lisabonské strategii a to, že jsme si nastavili tuto, jakýsi cíl do roku 2010 vytvořit eh, dynamické ekonomiky a tento cíl se nám nedaří plnit. Jaké důvody za posledních deset let eh, nás vedly k tomu, že se nám nepodařilo naplnit ten základní eh, cíl? Když se podíváme na Yahoo, Google, Amazony v, ve Spojených státech, my jsme daleko za zatím, co děláme v Evropě, eh, abychom byli inovativní. Také jste zmínil stárnoucí populaci. Já si myslím, že to je jeden z největších problémů, který před námi eh, leží a který bychom měli řešit i v ekonomickém výboru. Klimatická změna Eh, já jsem se kampaně v rámci eh, evropských voleb účastnila. Eh, zelená ekonomika, zelené pracovní příležitosti, o tom hovoří všichni, jak tato slova převést do reality. A když se, jak se blíží kodaňský summit, je velmi důležitý, té, abychom to, to řešili. Já se zajímám o tu zprávu, kterou jste zmínili, Královské mm, akademie věd britské. Já bych tuto zprávu ráda získala pro náš výbor výbor a řešení alternativních fondů a zprávců alternativních fondů. Tady byla zmíněna přiměřená legislativa k mm, pro e, ty hráče, kteří e, na sebe berou ta riziko. Já si myslím, že ten návrh je dobrý, že to je celoevropský re, e, režim, systémové řešení a tak dále, ale ale ta, ten problém pro nás, který vnímáme, je, že to je takový přístup, jedna velikost padne všem, hovoří se o hedžových fondech, někdo, někdo hovoří o soukromých kapitálových fondech, jiných fondech. Mě překvapuje, už jsem to tady zmiňovali, že investiční trusty by také spadaly investiční společnosti a to jsou společnosti, které se nijak ne, ne, nepodílely na vzniku toho problému, takže ta, ta kritéria je třeba vymezit velmi pečlivě a my bychom v té diskusi měli být jasní a velmi promyšleně postupovat, abychom dosáhli toho žádoucího vyváženého výsledku. Čili nejsem si jistá, jak dlouho, za jak dlouho naplníme ty cíle, eh, které zde máte, ale myslím si, že je lepší přijmout něco promyšleně a nikoli u náhleně. A otázka. Myslíte si, že Švédsko se stane členem eurozóny před Británií? To je pěkná otázka. Nyní další mluvčí, Ole. Ole Fit. Eh, děkuji. Paní předsedkyně, stejně jako kolega Werner Langen, chci říci, že potřebujeme regulaci, ale co nepotřebujeme, je špatná regulace. Uh, Eh, nechceme takovou regulaci, taková, takové předpisy, které by byly eh, kontraproduktivní. takže já si myslím, že eh, mohu být velice pyšný a mohu být rád, že švédská Eh, vláda mm, předsedá Evropské unie a já si myslím, že je velice důležité, aby eh, všechny strany, kterých se to týká eh, ve Švédsku, že se zde na tom budou podílet. Já bych chtěl položit jednu otázku, kterou položil pan Langen jako švédský občan. Já tedy mám ale jiný výchozí bod než pan Langen. Švédská vláda vůči švédskému hospodářství něco rozhodla rozhodla, sice řekli, že si myslí, že eh, je dobré nepatřit k eurozóně a tato silná krize, ta eh, postihla nás všechny a já si myslím, že možná je to přece jenom tak, že v eurozóně se eh, řeší ty nejdůležitější otázky, které jsou důležité nejenom pro Evropskou unii, ale pro celý svět. Takže pro moji stranu, kterou já zastupuji, eh, mohu říci, že bylo lepší pro Švédsko nepatřit k eurozóně. A já jsem tedy ovšem položil eh, otázku ministrovi, jaký je časový harmonogram. A já si myslím, že by bylo velice dobré pro demokratickou diskuzi, kdybychom jak ve Švédsku, tak i zde toto prezentovali a že bychom tu otázku skutečně stručně zmínili, kdy eh, Švédsko předpokládá přistoupit k eurozóně. A ještě bych se velice eh, krátce chtěl věnovat tomu, co řekl pan Odeli jako mm, minister financí v minulých letech. V minulé době to bylo tak, eh, že vždycky členové rady a Eh, předsednictví eh, v radě nesli zodpovědnost společně. Myslím si, že je třeba vidět, že jsou zde kladeny určité požadavky na regulaci těch eh, či o něch systémů, takže Švédsko závisí na exportu, je to poměrně otevřená ekonomika. My jsme měli určité výhody, vždycky znovu jsme se snažili vyvážit různé faktory, takže dřívější i dnešní vláda se to, o to snažila stejně takže my jsme se vždycky snažili vyvážet, kde eh, zavedeme pravidla, kde budeme provádět zesílenou kontrolu právě u těch hedžových fondů a u soukromých kapitálových fondů. Tady potřebujeme určité vyvážené hledisko právě tedy bychom neměli eh, se eh, dostat do rétorické eh, pasti, jako ve Francii nebo v Německu, nebo dokonce tady v Evropském parlamentu. Potřebujeme určitý vyvážený tón a ten jedině nám umožní, abychom potrhli ty pozitivní aspekty. Takže my jsme řekli, že to, co platí u nás, by mělo platit i v jiných zemích v Evropě. A děkuji. Děkuji. Nyní Jürgen Ginter. Schön. Ano, děkuji. Já mám otázku na pana Borka. Vy jste řekl, že Evropa by měla hovořit jedním hlasem. Já tedy zopakuji, pane Borgu, vy jste řekl, že Evropa musí hovořit jedním hlasem, co se týče summitu G20 a na začátku tohoto týdne paní Merklová jako spolková kancléřka, francouzský prezident Sarkozy, požadovali, aby bonusy bankovních manažerů, manažerů byly kráceny, že tedy musí být eh, zavedeno centrální opatření k regulaci finančního trhu. Takže moje otázka, jak to vidíte vy? Souhlasíte s tím? Bylo by tedy důležité, abyste s tím souhlasil, pokud eh, má Evropa hovořit jedním hlasem. A potom druhý aspekt, eh, tady hovořím za levici evropskou. My sdílíme ten názor, že se musí zlepšit dohled nad finančními trhy, ale nezdílíme názor, že ten dohled by byl jádrem problematiky finančních trhů. My jsme toho názoru, že ty problémy jsou hlubší, že to není jenom eh, oblast dohledu, eh, i že je to eh, v regulaci finančních trhů jako takových. Ta krize nás musí zavést daleko do, více do hloubky a že se musíme podívat na regulaci finančních trhů pod lupou a jak tak je třeba ji změnit. Takže já chci apelovat na vás, abyste se podíval na toto a abyste se nesoustředil pouze na finanční dohled, ale abyste se podíval daleko hlouběji. A potom mám ještě třetí poznámku. Minulý týden byly volby v Japonsku, tam se změnila vláda a je velice zajímavé, že ta budoucí nová japonská vláda velice jasně formulovala a řekla, že z exportní orientace japonského hospodářství se chce soustředit spíše na vnitřní trh, takže je dost dobře možné, že tam nastane určitá změna těžišť eh, hospodářství a jak to vidíte vy, jak to hodnotíte právě eh, z hlediska Lisabonské strategie, která je velice silně orientována na export? Dobrá, předám eh, slovo našim hostům a potom tu máme ještě posledních šest eh, tazatelů a zbývá nám posledních 25 minut. Děkuji za slova a budu velmi stručný. E, a kolega, pan Odel, potom ještě doplní Otázka Filipa Lamberta, veřejné finance a veřejná zadluženost ve vztahu k zadluženosti eh, ekologické. Samozřejmě musíme řešit obojí. My si myslíme, že je možno přemýšlet o paktu stability i kodani zároveň. Já si myslím, že není to v konfliktu. Švédsko, Dánsko snížili emise CO2 a eh, CO2 a zároveň eh, uchováváme máme veřejné fi, eh, finance ve velmi konzervativním eh, stavu. Nechci zde vyvolávat diskusy k tomu energetická ke zdanění a to je něco, co bychom chtěli vidět ve formě směrnice a z našeho pohledu některá tato řešení by mohla vyřešit jak zadluženost ekologickou, tak veřejný dluh. Naše priorita je danění CO2. To je velmi účinný nástroj, jak zlepšit životní prostředí a jak tedy snížit emise a to zároveň eh, posílí veřejné finance, čili to jde ruku v ruce, ale je třeba o tom dále hovořit. Čili zdanění energetiky, je něco, co očekáváme od komise s velkým zájmem. Ještě něco jasněji řeknu k tomu, jak v souvislosti s tou otázkou pana Lamberta. Ty tři defenzivní linie, jak bylo řečeno, finanční sektor, ano, to je, eh, čím jsme se zabývali začátkem tohoto roku a loni na podzim. A druhá věc je otázka politik, abychom zabránili abychom zabránili poklesu eh, zaměstnanosti a nárůstu nezaměstnanosti. A ta třetí linie je strukturální, aby e, ta nezaměstnanost se potom nezasekla na té vysoké úrovni, protože my jsme zaznamenali takové ty trvalé poškození pracovního trhu, která se nenapravovala, takže na to museli navazovat aktivní politiky pracovního trhu, aby byla zachována kvalifikace, aby byla zachována e, motivace lidí a s tím souvisí další, další vzdělávání integrálně samozřejmě. A otázka odměn pracovníků, proč jsme toto zaznamenali v Evropě, je že ty vztahy na pracovním trhu byly narušeny a e, ta e, krize nastavila e, mzdy takovým způsobem, které mají negativní dopad na nezaměstnanost. Takže to jsou strukturální opatření trhu pracovního v středně doba. Co se týče finančních trhů a rovné, rovných hracích podmínek, tady si myslím, že na úrovni G20 je skutečně snaha zajistit ty rovné hrací podmínky a pokračovat tím směrem. A eh, evropské, mm, evropské stanovisko je skutečně společné, to si myslím, že tady jsme učinili, eh, dosáhli pokroku. Eh, pan Langen z se ptal na naše očekávání toho, co vzejde z G20. Já nejsem příliš skeptický. Na neformálním jednání, které jsme, které jsme dnes měli, se nám podařilo skutečně ty hlavní body společného stanoviska nastavit. Jednak odměňování a bon, bonusy, to je předložíme v Londýně, to máme. Potom máme společné stanovisko Eh, způsobu financování a máme společné stanovisko eh, v oblasti klimatických změn, toho širšího pohledu na klimatické změny a přípravy na Kodaň. Eh, já si nemyslím, že bychom to měli nazírat jako svoboda versus stabilita. Versus, mm, pardon, odpovědnost. Nemůžeme to klást do protikladu. Je potřeba nechat svobodu finančním trhům, ale zároveň posílit eh, tu odpovědnost. A nevidím tyto dvě věci v eh, protikladu. Když budeme mít správnou konzervativní regulaci, tak bude posílena odpovědnost, ale neměla by být tím omezena svoboda na finančních eh, trzích. Několik otázek zde padlo k eh, Lisabonské strategii a jejímu naplnění. Tady vidíme problém, co se týče naplnění třeba produktivity. Produktivita narostla tak, jak bylo předpokládáno ve srovnání se spojenými státy. Vidíme také nižší zaměstnanost a nižší počet a nižší délku pracovní doby. To jsou, doby, to jsou dlouhodobá strukturální, dlouhodobé strukturální op záležitosti potřebujeme eh, posílit oblasti vzdělání, vývoje, výzkumu, podnikání. To je ten širší pohled a kdybychom ten širší pohled přijali do našich politických eh, opatření, když budeme mít tento, toto politickou schodu v prosinci a potom předáme, to, eh, předáme toto španělskému předsednictví různé alternativní investiční fondy a kon, do, dohled na, nad jejich eh, manažery. Eh, tam nebyly v centru hedžové fondy, ale byl to dlouhodobý kapitál. Ten byl v centru eh, ruské krize v roce 98. Investiční banky ve Spojených státech, Lehman Brothers a další, to jsou neregulované subjekty ve, spo- v americkém systému. Takže součást je tady ta situace, kdy skutečně nebyl dostatek regulace a to vedlo k daným problému. A i kdyby ty hedžové fondy, fondy nebyly součástí, ta přísná regulace, společný přístup k oceňování, eh, to není protitržní opatření, to je opatření, které zefektivňuje trh. Nyní otázka Švédska, kdy, bude vstupovat, kdy vstoupí Švédsko do eurozóny. Já nebudu nikoho raději citovat, ale myslím si, že eh, je předčasné říci, jaké budou eh, dlouhodobě, jaké byly dlouhodobé dopady tohoto. My jsme měli referendum eh, a ti, kteří byli pro členství v eurozóně, souhlasí s tím, že ještě deset let musíme čekat na další, kde eh, otázka veřejného mínění je pro euro. Euro je považováno za stabilní měnu, na zapilíř stability, ale vedle toho je zde veřejné veřejné mínění, které je skeptické a doufám, že tedy k tomu dojde, ale musí to být v souladu s tím, jaký byl výstup toho referenda a jaké je současné veřejné mínění jsou tady určité legislativní problémy, které u nás s tím souvisejí a nemůžeme skrývat tu základní skutečnost, že potřebujeme podporu eh, většiny veřejnosti. Já bych klidně hlasoval, eh, hlasoval pro stokrát, ale potřebujeme dosáhnout té eh, ve, v podpory veřejnosti. Ta otázka, která zde zazněla, naposled ta byla podstatná. Nám se podařilo dnes dosáhnout souladu v některých těch na názorech eh, a dosáhnout společného stanoviska i s německými zástupci, tak, tak abychom s tím eh, mohli jít do Londýna a potom nějakým způsobem skrotit ten systém bonusů v, v Pittsburghu. My spolupracujeme v rámci trojky s Francií, eh, velmi dobrá spolupráce těchto diskusích a rozhodně tady nevidím problém. Ta spolupráce byla dobrá s těmito hráči. Já musím s vámi všem nesouhlasit v jedné věci trhu a domlouvám, domnívám se, že model založený na exportu je velmi přínosný. Naše země je eh, exportně orientovaná. To znamená, že efektivněji vyrábíme, eh, máme určité výhody, zlepšujeme rychlost, jakou šíříme nové technologie, zvyšujeme rychlost šíření nové technologie. Takže já se domnívám, strategie exportně založená zakládá silné ekonomiky pro Švédsko a pro jiné země. To fungovalo velmi dobře. Firstly, Děkuji. Nejprve Kay Swinburne se zeptal, zdali již teď schromažďujeme data, údaje, abychom byli schopni identifikovat systémová rizika. Ano, ano, to dělá Evropská centrální banka, to dělají ty národní centrální banky a Eh, poslední švédské předsednictví, to bylo 2001 a to začal i Lamfalusiho proces, kdy jsme začali vytvářet rovné podmínky, stejné podmínky pro finanční služby v Evropě a bylo to velice úspěšné. Problém je, že dohled eh, zůstal na národní úrovni. A nyní právě to se snažíme změnit. A musím říci, že La Rozvěrova zpráva je eh, dobrým začátkem proces již nastal, nastartoval, probíhají konzultace a od komise 23. září dostaneme pět legislativních návrhů a těšíme se, že také budeme spolupracovat i s vámi v této věci. Je nezbytné uzavřít tento projekt za švédského předsednictví. To je náš cíl ukončit to na Evropské radě v prosinci a doufáme, že nás v tom podpoříte. Filip Lambert. On apeluje na větší integraci a menší koordinaci. Co je politicky průchodné? Jak jsem již řekl, nyní jsme svědky procesu a my teď vytváříme ty nové eh, orgány, to už je samo o sobě vysoká míra integrace i spolupráce. A naším cílem je nastolit správnou rovnováhu, protože národní dohled nad národními bankami by měl zůstat na národní úrovni, ale my musíme koordinovat a mm, mm, mm, jak jsem řekl, těšíme se na diskusi s vámi v tomto. Ano, já bych hlasoval, nebo budu hlasovat ano v našem referendu. Ule Schmidt, Posvelska. Takže teď eh, odpovím švédsky na to, co <laughs> řekl Ule Schmidt. Eh, takže ano, eh, počítám s jistou podporou. Ale Schmidt, zdali je dobré zůstat ně. Samozřejmě politicky zde byla diskuze, zdali je lepší sedět uvnitř. Já myslím, že ano. Ale pro Švédsko My jsme země orientovaná na export, tak švédský průmysl během krize měl výhodu. Snáze prodával. Asi nás za to omluvíte, ale my jsme eh, to mohli udělat díky slabé měně ale samozřejmě, až ta diskuze bude za námi, tak budeme diskutovat eh, ty pozitivní, negativní stránky. A já myslím, že eh, ano, podle i švédského průmyslu, to byla naše výhoda v krizi. Dále, zodpovědný, vyvážený způsob eh, ta směrnice o správcích alternativních fondů také e, zahrnuje velice heterogenní skupinu fondů. A nyní musíme pečlivě zvážit všechny ty právní, technické detaily a snažit se e, identifikovat to, v kterých ohledech ten návrh splňuje cíle, to znamená, Eh, jaký to bude mít efekt na ty různé fondy. Jsem rád, že již došlo k určitému pokroku v této věci, jak v pracovní skupině v radě, i eh, v diskuzích s průmyslem, který se chová teď konstruktivněji, my s nimi spolupracujeme. Jsem přesvědčen, že eh, přijmeme vyvážený návrh, bude to znamenat lepší regulaci a doufám, že to nebude znamenat žádné nové břemeno pro průmysl. Ale regulovat, je třeba regulovat tuto důležitou součást finančního trhu. To nemůžeme nechat bez regulace. Já doufám, že společně nalezneme tu správnou rovnováhu, i když to není snadné, pokusíme se. Děkuji a posledních šest řečníků budou totito. Poda, Dominici, and Zelba Bidigen. And, um, if you please... A prosím velice stručně, protože potom se nedostanou, eh, nedostanete žádné odpovědi. sorry, it's not strong enough. So uh, let me pose my question. Já položím otázku v maďarštině. A e, takže, protože i teď včera na Slovensku nabyl účinnosti nový e, jazykový zákon, což pro nás bude mít velké důsledky. důsledky. E, a já mám poznámku, která se týká paktu stability a růstu. Páni ministři se zmínili o tom, že je třeba mít jasnou regulaci, s čím, s čím zcela souhlasím, ale také je třeba mít pravidla, která se budou snadno dodržovat. Zde jsou dvě věci, na které nemůžeme zapomínat při našich krocích. Občané si kladou legitimně otázku, zdali Evropská unie je důvěryhodná, když přijímá pravidla, která nelze implementovat nebo vynutit, aplikovat. Třeba i e, e, e, to řízení proti členským státům, které mají velké schodky, tak to je téměř nevyhnutelné. A e, já se ptám, tady švédské předsednictví nyní přemýšlí o tomto, tak abychom se vyhnuli tomu začarovanému kruhu, poněvadž Eh, růst musí být nastartován a zde máme velké schodky rozpočtu a bez těchto velkých nadměrných deficitů to je nemožné nastartovat růst. Tak tam se zdali hodláte nějak to zracionalizovat i v těch předpisech, v té regulaci, mm, tak aby bylo možné vůbec eh, toto implementovat. Eh, mm, mm, takže abychom mohli zvážit eh, takové 1,5% mm, plus minus navíc těm schodkům. A dále eh, možná eh, míra inflace, průměrná míra inflace by se měla vypočítávat na základě celé Evropské unie a ne pouze na základě eurozóny. To by bylo spravedlivé. Děkuji. Další řečník. Erdus, hea meel oma siin tervitada ja ma usun. Zde já vidím bývalé kolegy, které vítám a já doufám, že naše spolupráce bude e, užitečná, tak jako vždycky. A mm, v podstatě vy jste již odpověděli na otázky, které já jsem chtěl položit. Tak já spíše bych potřeboval od vás určitou pomoc účast na procesu G20. Eh, tak zde mm, bych se chtěl zeptat, zdali tam náhodou eh, není něco, co by mohlo být škodlivé pro naše zájmy. Jak vy to odhadujete? Jak si myslíte, že parlament by vám mohl pomoci v tom procesu G20, tak aby Evropa skutečně tam hovořila jedním hlasem. Děkuji. Thank you. I will be very short because I'm ending. Děkuji, budu stručný. Chci vás jenom vlastně pozdravit a říci, že jsem rád, že jste tady. Je eh, to privilegium pro, je to privilegium pro Švédsko být zde na začátku nového parlamentu a nové komise i v době, kdy evropská uh, ekonomika a globální ekonomika se dostává z krize a to nám pomůže přemýšlet o tom, jak se připravit na další krizi. Je e, celkem jednoduché někoho dostat do krize, ale dostat se z ní to už je obtížné v situace, kdy máme velké e, e, dluhy státní, velké deficity rozpočtové Budeme zde hovořit o lepší regulaci finančních trhů, ale je třeba hovořit také o lepší eh, regulaci makroekonomické, jak po té, co jsme změnili eh, eh, pakt stability a zvýšili jsme flexibilitu směrem dolů. I v těch dobrých časech bychom měli mít nějaká pravidla, protože celá řada vlád, států vytvářela ty dluhy ještě před krizí, v době, kdy se nám vedlo dobře a to vedlo k tomu, že jsme mnohem méně připraveni, než bychom jinak byli. A to eh, vede k určité diskusi, jak ta pravidla a paktu stability eh, by měla být nastavena a fungovat, co se mm, týče státní pomoci v těch dobách, kdy se daří. A myslím, že bychom o tom měli začít již, mluvit již eh, nyní, protože teď je na to správná doba. Jsem rád, že jste tady. Děkuji, Fernando. Děkuji, velice stručný dotaz. E, nezaměstnanost nyní představuje 9,5 v eurozóně. Je pravda, že to je Eh, takový hm, hm, ukazatel, eh, který je dost podstatný, protože my nemůžeme říkat, že krize již skončila nebo odchází, když ta nezaměstnanost je tak vysoká. Ptám se, zdali si nemyslíte, že nadešla chvíle, abychom měli eh, takový hm, větší plán pro obnovu, pro oživení teď, v této chvíli, tak abychom se zaměřili hlavně na eh, investice do infrastruktur, do inovací, abychom měli aktivní politiku zaměstnanosti na trhu práce. Zde se odkazuji i na to, co řekl premiér Reinfeldt ve Štrasburku který explicitně se o tomto bodě zmínil. A e, tedy mít takové e, iniciativy, abychom propojili finanční nástroje a bankovní služby s reálnou ekonomikou. Nemyslí si švédské předsednictví, že by bylo e, vhodné se snažit a předložit návrh v tomto smyslu? Děkuji. Další mluvčí. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já chci eh, srdečně poděkovat zástupcům švédského předsednictví a doufám, že po dnešním zasedání budu moci odejít domů v pozitivní náladě. Především, pane Borgu, když zodpovíte dvě otázky. Já pocházím z Řecka a nyní eh, právě v Řecku máme eh, předčasné volby a to eh, v hospodářsky velice obtížné situaci. Současná vláda v Řecku je konzervativní vláda a ještě dnes opakovala to, že eh, požaduje to, aby se deficit ještě zvýšil. Na ekofinu bylo diskutováno o této řecké, eh, tomto řeckém požadavku, nebo obecně, jak tedy toto opatření vidíte. Eh, takže eh, znamená to, že lůta pro snižování deficitu bude dále prodloužena, protože to má něco společného také s nezaměstnaností. A potom další věc, v Řecku máme soukromé banky, a ve veřejném sektoru se rozhodlo to, že obligace budou vystavovány s 5% úrokem. A tyto obligace u Evropské centrální banky byly předloženy jako záruky a potom byly zvoleny úroky 1% a tento kapitál může přitéct do podniků, kde z toho je možno eh, získat zisky až 18%. A moje otázka, pane ministře, tedy je, nemůžeme najít nějakou jinou možnost, abychom nalezli přímé financování potřeb členských států, například přímou finanční podporu eh, ze strany Evropské centrální banky, abychom se vyhnuli tomuto spekulativnímu nástroji. Děkuji. Thank you, Madam President. Uh, thank you to the Swedish <coughs> Děkuji švédskému předsednictví. Vy jste zmínil, že jedna priorita je otázka pracovního trhu a nezaměstnanosti. Také jste zmiňoval flexibilitu, nutnou flexibilitu pracovních trhů. Flexibilní trhy nám pomohou vytvořit další pracovní příležitosti a umožní nám dostat se z té krize co nejdříve. Takže mě zajímá flexibilní pracovní eh, trh hmm, ale tato situace nebo tyto věci spadají do pravomoci členských zemí. Můžete být konkrétnější k tomuto návrhu, jaké návrhy máte v oblasti pracovních trhů. Děkuji. A děkuji, říká paní předsedkyně. A tlumočníci eh, slíbili dalších 10, že tady zůstanou 10 minut přes, přes čas, takže nám zbývá 7 minut na ty, odpově, eh, na ty eh, odpovědi a pokud by nám došel čas, tak jim již předem děkuji. Děkuji, já budu stručný a kolega pan Odel doplní. Pan Girios se tázal na pakt stability, zda bychom mohli řešit některé věci růstové a věci deficitu zároveň. Myslím si, že je třeba zdůraznit, že některé země, které mají vysoké eh, eh, eh, úrovně zaměstnanosti či nízkou nezaměstnanost, to je Švédsko, Nizozemsko, ta v těchto zemích nedošlo ke zhoršení veřejných financí, takže dlouhodobá zaměstnanost či vytváření dlouhodobé zaměstnanosti deficitem rozhodně Eh, není něco, co funguje, že by to stálo takto v proti sobě. Eh, kolegovi Iverovi řeknu, že eh, řeknu, že je mi líto, že odešel z, z rady a my jsme velmi dobře spolupracovali a doufám, že ta spolupráce bude moci pokračovat i v těchto jiných funkcích. Vy jste si vedl v radě velmi dobře v té předchozí pozici, na předchozí funkcí ty výhledy jsou takové, že, muž, že na G20 bychom měli dosáhnout schody u některých, v některých věcech, že se nám v té přípravě podařilo pokročit a máme dosti jasno v, těch, v tom referenčním rámci. Bylo, bylo zde položena otázka, jak se můžeme připravit, můžeme připravit na, na další krizi. Jak odpověd, odpověď je taková, že chceme vybudovat obezřetnější op opatrnější finanční systém, který nebude eh, neobezřetně půjčovat, který bude vytvářet ty bubliny. Potřebujeme silnější veřejné finance, které by řešily problémy a potřebujeme dynamičtější eh, eh, pracovní trhy a ekonomiky. To je široká odpověď, kterou můžeme dát, ale specificky Eh, jsou to potom ty věci, které budeme činit dlouhodobě. Nezaměstnana, nezaměstnanost, otázka od pana Dominici. A vidíme zde určité dobré indikátory, eh, zejména v oblasti predikcí očekování, ale Evropa je Evropa, když eh, Eh, někde to vypadá dobře, u nás je pořád eh, sníh, eh, u nás je pořád zima. Zatím třeba ve Švédsku to na pracovním trhu nevypadá ještě tak jarně a růžově. Vidíme, že ten pesimismus odpadá, ale jsme ještě stále ve fázi velmi obtížné, na, zejména na pracovních trzích a budeme to velmi pečlivě sledovat. Co je otázka Eh, přímého financování centrální bankou, finanční trhy. My jsme o nich říkali spoustu problematických věcí, ale já se domnívám, že finanční trhy uh, mají určitou úlohu v tom, eh, že eh, eh, sice v krizově mohou být problematické, ale dlouhodobě jsou prospěšné a disciplína při vydávání obligací musí existovat, takže ti, kteří mají na starosti trhy obligací a národní zadluženost, by měli za to vzít odpovědnost co činit dlouhodobě, abychom, aby byly pracovní trhy flexibilnější, vzdělávání, péče o děti, zlepšení motivačních programů, daňové systémy, sociální systémy. Tyto věci, ano, ty by měly zůstat na národní úrovni. Můžeme mít nějaký společný evropský přístup, ale ty klíčové aspekty vzdělání, e, péče o děti, výzkum, vývoj, sociální péče, rozpočet. To jsou věci, které zůstávají a měly by zůstat na národní úrovni. Děkuji. Já myslím, že kolega Anders již všechno řekl, já se omezím jenom na to, že bych poděkoval všem vám za otázky a také tlumočníkům. Jsem rád, že jsem byl zde, jsem rád, že jste mě vyslechli a myslím, že je to eh, začátek velmi kvalitní a dobré spolupráce. Děkuji, pánové ministři, děkuji za to, že jste přišli a těšíme se na to, že vás uvidíme zase koncem vašeho předsednictví. ještě jedna drobnost, drobnost na programu a to, že příští schůze je 28. a 29. září